bitte Platz zu nehmen. Prosím, zaujměte místo. Já bych chtěl přejít k dalšímu bodu našeho jednání. A sice k názoru s panem Groismanem, dřívějším eh, ministerským předsedou až do doby nových voleb a dnes eh, je to mluvčí eh, vrchní rady Ukrajiny. který se také podílel na reformním procesu Ukrajiny a A tyto iniciativy dnes eh, vidíme jsou významnější, protože eh, musí ta část Ukrajiny, která není pod eh, ruskou okupací, musí obdržet finanční a technickou pomoc. Obé patří dohromady nutné zahájit rozumné projekty protože v říjnu jsou v, na Ukrajině komunální volby, takže tato linie musí být potvrzena a musíme dosáhnout eh, dobrých eh, výsledků směrem na té cestě eh, k právnímu státu demokracii. My jsme ve Štrasburku v lednu dospěli velkou většinou k usnesení o Ukrajině. Dost, máme to potvrzeno a ve výroční zprávě, o které jsme hlasovali o bezpečnostní politice, tam se tato linie potvrdila. Ukrajina je obětí vojenské agrese zven, zvnějšku, bylo porušeno mezinárodní právo a principy teri, teritoriální celistvosti a Rusko tady nese zodpovědnost ne jako nějaký tichý pozorovatel, ale jako účastník konfliktu a je spolu zodpovědné za tuto krizi i po implementaci dohody z Minsku, což si myslím, že mm, mluvím za většinu lidí v této sněmovně, Chtěl bych vám udělit slovo. Děkuji, že jste nás navštívil a jste ochoten vést diskusi, vyměnu názorů s kolegy, abychom v úzké spolupráci dosáhli dalších úspěchů. Čekáme na kolegu Plenkoviče, který mě nahradí jako předsedajícího, protože dnes večer eh, mám projev v Berlíně k tomuto tématu. Musím se tedy omluvit. Eh, pane předsedo, máte slovo. Šanovní deputáty Evropského parlamentu, šanovní... Vážený pane předsedo, vážení poslance Evropského parlamentu, vážení kolegové, Pane předsedo, dovolte mi vám poděkovat za vaši pozici vůči Ukrajině, za vaši podporu. Děkuji všem kolegům, protože myslím, že není nastala doba, kdy opravdu věci musíme nazývat pravým jménem. Vaše hodnocení je objektivní, co se týče toho, co se děje na Ukrajině. My jsme zemí, která trpí ruskou okupací a musíme mluvit o tom, co to je. Není to jenom e, útok na e, ukrajinské území, ale je to také útok na evropské hodnoty, hodnoty demokracie a svobody. A i územní hodnoty a toto všechno si žádá náležité kroky světového společenství. A pro mě toto vyjádření má e, velký význam, protože před rokem eh, Evropský parlament uznal vrchovnou radu jako hlavní parlamentní orgán a došlo potom k krokům na stolení eh, situace na Ukrajině stát se součástí, eh, aby se Ukrajina stala součástí Evropy. Za poslední rok eh, byl zvolen nový prezident, byla také zvolena nová vláda, Ukrajina podepsala asociační dohodu s EU a dnes během mojí první návštěvy jakožto předsed eh, ukrajinského parlamentu spolu s předsedou Šulcem zahájíme inaugurální zasedání parlamentního asociačního výboru důležitého nást, eh, což je důležitý nástroj pro realizaci této historické dohody. Dnes se Ukrajina setkává s dvěma hlavními velkými úkoly. Za prvé hájit společné evropské hodnoty, svobody a demokracie, zastavit vnější agresi, zachovat vlastní územní celistvost a suverenitu a za druhé potřebujeme účinnou institucionální reformu k transformaci postsovětské republiky v moderní úspěšnou evropskou zemi. Začnu tím druhým cílem. Realizace reform spolu s vedením války není snadná, ale nemáme žádnou jinou možnost vzhledem k tomu, že naše příležitost je omezená časově. I přes velkou vnější agresi se Ukrajině daří implementovat akční emické reformy. E, zahájili jsme implementovat strategii národního rozvoje 2020. Implementace e, asociační dohody s EU je zásadní. E, k tomu máme parlamentní většinu. Na základě těchto dokumentů jsem připravil inkluzivní proces reform pro roky 2015 až 2017. Příští týden tento plán přednesu v Kijevě a dále jej pošleme pro další zhodnocení jednání dalšími zainteresovanými subjekty, tedy parlamentem, prezidentem a vládou. Tento plán legislativní reformy je nezbytný pro systemické reformy, které budou reagovat na mezinárodní závazky krajiny. Parlament se musí stát továrnou na reformní legislativu, aby nebyl pouhou tiskárnou nekonečných novelizací nedokonalých zákonů, tak jak tomu bylo v minulosti. Co se již podařilo díky společným snahám parlamentu, prezidenta a vlády Ukrajiny, jsme začali implementovat protikorupční legislativní balíček, který byl přijat loni v říjnu. Máme řadu zákonů, které se podařilo přijmout, například ustavení eh, Národní kanceláře proti korupci. Boj proti korupci patří k našim hlavním prioritám, to není žádné tajemství. Musíme vymítit právě e, korupci, protože to e, vnímáme jako problém naší země. Musíme vytvořit, ustavit místo e, ředitele pro po nestraném procesu výběru kandidátů. E, právě e, tento zákon bude také předpokládat úzkou spolupráci s EU a e, o tom se bude dále diskutovat na počátku dalšího měsíce. My, souvisí to také s právem na spravedlivý proces. Máme řadu zákonů, které posílí obranou schopnost Ukrajiny, decentralizace a ústavní reforma. To je velice důležité důležitý směr našeho vývoje práce pokračuje. Jsem přesvědčen, že právě toto patří k prvním prioritám reform v naší zemi. Musíme vytvořit kvalitní systém vládnutí eh, v naší zemi a to je nesmírně důležité již jsme přijali rozhodnutí o fiskální centralizaci a také o regionální e, politice a dobrovolném propojování e, komunity. Samozřejmě úspěch závisí do značné míry na novelizaci hlavního zákona, tedy ústavy. E, proto byla iniciována komise, která bude spolupracovat se zainteresovanými subjekty, včetně představitelů občanské společnosti, tak, aby byla ústava novelizována plánována, abychom mohli na počátku září schválit nově připravenou legislativu. Bereme v úvahu samozřejmě také řadu návrhů, kromě eh, včetně návrhu eh, Benátské eh, komise. Chci vás ujistit, že pravomoci, které regiony v Ukrajině díky těmto reformám získají, splní očekávání všech, kteří upřímně očekávají změnu a nejenom těch, kteří si chtějí uzurpovat nárok na moc. Uvědomujeme si, že je právo eh, regionu, aby si vytvořili, eh, dosáhli vlastní eh, mm, samostatnost i to, aby měli možnost zavést raketové systémy a podobně, mají právo spojit se s a zejskoutými uniemi. Důležité je také bránit se ruské politice, chránit vlastní suverenitu, to je také naším hlavním nástrojem a je to také cesta, jak si získat mysli a srdce lidí a to myslí i srdce lidí na Krymu a v Donbasu. K hlavním prioritám na Ukrajině je, patří oživení hospodářství. To je ne, možné bez konsolidované mezinárodní pomoci. Právě proto diskutujeme s Evropským parlamentem a Evropskou komisí o programu mikrofinanční pomoci. Ukrajina se nyní musí bránit eh, střelbě a současně reformovat. Eh, Rusko eh, také na základě budapešského memoranda, eh, kde se mělo vzdát hrozeb a ohrožování územní celistvosti s tím, že se zavázalo k tomu, že nepoužije agresi proti nám, ale i přes Minskou dohodu Ukrajinci stále umírají v boji a rodiny je oplakávají. A takové případy najdeme po celé zemi. Například v, Dom, v Donbasu byly tisíce Ukrajinců od počátku agrese zabiti. A současně také se rozrůstá počet vnitřně vysídlených, je jich téměř milion a my jsme vděční eh, parlamentu, protože eh, již a komisi, protože komise zahájila program humanitární pomoci. Bohužel ruská takzvaně humanitární pomoc i nadále podporuje terorismus a eh, víme, že se objevila například snaha obsadit město 15. února ještě předtím, než vstoupila eh, v platnost eh, dohoda o příměří. Eh, to je velice smutné, že Rusko si uzurpovalo tato území. Ehm, a proto jsme apelovali na OSN a Evropskou unii, aby vyslali mírotvornou misi na Ukrajinu. Ehm, jedinou variantou by byla mise EU. Domníváme se, že taková mise by byla účinná, pokud by ehm, dokázala působit v oblastech, které v současné době nejsou kontrolovány um, Ukrajinou, které jsou na hranici s Ruskem současně také se setkáváme s eh, eh, neustálými proti eh, kroky a reakcemi ze strany Ruska s tím, že ruská strana tvrdí, že my nedodržujeme Minskou dohodu, ale tak tomu není. Uvědomujeme si, že síly OBSE mm, se v podstatě takto snaží odsoudit ukrajinskou stranu s tím, že ruská strana neustále ozbrojuje vlastní složky. A bohužel se takto pošlapává dohoda z Minsku z 12. Eh, února. Používá se to jako záminka pro ničení nezávislosti Ukrajiny, její svobody a demokracie. A to je náš společný velký úkol. Na území Ruské federace je, eh, jsou také zadržováni eh, naši občané a vyjádřil se k tomu už před, vyjádřil se k tomu eh, tak, také eh, předsedatelka Rady Evropy o tom, že třeba Naděž Savčenko eh, již je, drží hladovku 74 dnů. Důležité je, aby mezinárodní společenství působilo na Rusko, aby zastavilo agresi proti Ukrajině a jejím občanům. Vážení přátelé, když hovořím na půdě Evropského parlamentu, chci zdůraznit pozici Ukrajiny. Naše země nevidí jinou alternativu na mírové řešení konfliktu, ale samozřejmě vyřešení této krize závisí především na ruské straně. Ta bohužel nevyužila možnosti prokázat eh, svoji ochotu k míru činy, nikoli jen slovy. Získat Rusko pro dialog si žádá několik podmínek. Za prvé zachovat režim sankcí, za druhé trvalé diplomatické úsilí a nátlak vyvíjený na Kreml. Mně se ví, slovo nátlak nelíbí, ale musíme takový nátlak vyvíjet, abychom agresira zastavili, abychom zastavili zabíjení. A za třetí důležité je poskytnout Ukrajině komplexní a konstruktivní pomoc, aby se obnovily obrané schopnosti Ukrajiny s tím, že se vylepší arzenál obraný obraných prostředků, abychom dokázali bránit své území proti ruské agresi. Pouze tehdy bude Kreml schopen eh, pochopit postoj eh, a zároveň eh, zmírnit svoji agresi. A také bych zdůraznil ještě osud Ukrajinců na Krymu. Uplynul téměř rok od anexe Krymu a zneužití také tatarské populace lidí a musím říci, že je to velice nebezpečné, pokud dojde k takovému eh, to zabrání území naprosto nelegálnímu. Vážení kolegové, na závěr bych chtěl apelovat na Evropský parlament, aby se i nadále zaměřoval na Ukrajinu. E, podněcujete Evropskou unii k tomu, aby nabídli rozhodnější podporu a účinnější podporu. Formujete veřejné mínění v Evropě e, a musíte se postavit tváří v tvář ruské propagandě, což je další forma agrese. Očekáváme, že v předvečer samitu východního partnerství v Rize, které se bude konat v květnu, se Evropský parlament spolu s členskými státy pokusí vyslat politické signály, které um, Ukrajinci společnost očekává uznání eh, evropského výhledu pro naši zemi, bezvízový režim pro krátké cesty ukrajinských občanů do EU. To si Ukrajinci zaslouží. Před eh, rokem před revolucí důstojnosti a dnes jsou Ukrajinci na Prahu evropské integrace a mohou přijmout evropské společné hodnoty. Děkuji vám. Prezident. Vážený pane předsedo, děkuji vám za váš výklad. Mám 16 osob, které se hlásí o slovo a tímto uzavírám seznam řečníků a když dovolíte, tak omezím řečnickou dobu na maximálně minutu a půl. Všichni s tím souhlasíte, takže pan kolega Plenčkovič tímto dostává předsednictví. Thank you. Děkuji vám. Vážený pane předsedo, vážený pane předsedo Hrojsmane, vážený pane velvyslanče, vážení kolegové, poslanci Vrchovní rady, srdečně vás zde vítám. Než dám slovo ostatním kolegům, vidím, že pan předseda Brok mě zde napsal jako prvního řečníka, jakožto v delegace Ukrajina. Chci vyjádřit, že jsme rádi, že po tomto zasedání budeme mít první mm, zasedání, interparlamentní zasedání mezi naším výborem a vrchovní radou, kde budeme diskutovat o celkovém katalogu politické bezpečnosti a humanitárních otázek, dnes hlavně tématu východní Ukrajiny a zítra celku implementace asociační dohody eh, z finančního, ekonomického a mm, energetického hlediska. Já se na to těším. Jak už jste řekl, pane předsedo, Evropský parlament se na Ukrajině velmi angažoval prostřednictvím různých usnesení a mnozí jsou ochotni vám eh, pomoci v této situace, kdy jste obětí agrese a nadále vás chceme silně podporovat. A nechci hovořit příliš dlouho, proto bych vás možná požádal, abyste v rámci odpovědí nám vysvětlil, jak vidíte Eh, další mezinárodní kroky k tomu, aby došlo k mírové reintegrace momentálně okupovaného území Ukrajiny, eh, ta přítomnost OBSE, viděli jsme nedávné kroky prezidenta Porošenka, možná by bylo dobré, kdybyste nám blíže objasnil tyto věci. Nyní bych dal, dal slovo kolegyně Sandře Karněce, prosím. Děkuji vám. Vážený pane Hrojsmane, já vás srdečně vítám zde v Evropském parlamentu a budu eh, pokračovat lotyšsky, protože je to naše první předsednictví v Radě. Dámy a pánové, před rokem 20. února jsem navštívila Kiev A také jsem byla ve Vrchovní radě, kdy se sešli poslanci a učinili historické rozhodnutí tak, aby zabránili dalšímu násilí a viděla jsem oběti násilí, násilných ozbrojených útoků a jsem si jistá, že mírové eh, rozhovory budou úspěšné pouze tehdy, pokud Ukrajina bude schopná sama sebe chránit. A Evropané a USA musí Ukrajině pomoci, aby posílili schopnost Ukrajiny, Ukrajinců se bránit. A mě by zajímalo, jak pokračujete a postupujete ve vyjednávání o využití eh, mírových eh, sil OSN na Ukrajině. Děkuji. Děkuji, Sandro. A není paní Gomeš, prosím. Pane Hrojsmane, srdečně vás zde vítám. 21. No, února loňského roku jsem byla na Euromajdanu a druhý den jsem se probudila a viděla jsem, že Janukovič uprchl. A spolu s dalšími kolegy, kteří mezi tím přicestovali, jsem viděla, jak se fantasticky Ukrajinci chovali. Ale zároveň také očekávali, že nastanou problémy a jen nastaly a netýkají se jenom vás, ale nás všech. Rozhodně se týká Evropy. A týká se také toho, jak vnímáme sami sebe. Jde Také o to, jak vidíme sami sebe. Jestli jsme ta stará Evropa, která eh, jedná se starým Ruskem, anebo jestli jsme nová Evropa, která eh, vystupuje koordinovaným eh, jasným způsobem. Já jsem z Portugalska, a e, je zde významná ukrajinská komunita v naší zemi, ale také nám dochází, že jde také o nás, i když s vámi nemáme přímou hranici. Takže jde, nejde jenom o vás, ale jde i o nás a o naše hodnoty. A proto velmi s vámi souhlasím, že ať už dostanete jakoukoliv podporu od ostatních a měl byste ji dostat v Evropě i mimo Evropu, Opravdu nejdůležitější je porazit ruskou agresu, agresi putinovského Ruska, pan tak, aby se i tam postoupilo směrem vytváření demokracie a konsolidace Ukrajiny. Protože právě toto budování demokracie na Ukrajině by byla ta nejvýznamnější porážka toho, co pan Putin vykonává ve vztahu k vám i ve vztahu k ostatním protože chápu to tak a mnozí zde to tak chápou, že to, co se zde děje vojensky a neidentifikovatelné lety, jsou i ohrožení nás v Evropě. Děkuji vám, paní Gomeš. A nyní Charles Tenu za ECR. Děkuji vám, pane předsedu. Vážený pane předsedo Vrchovní rady, Rojsmane, srdečně vás vítám jménem skupiny EKR. Chtěl bych vás ujasnit, že ta výzva naší skupiny, aby i hned byla propuštěna paní Savčenková, která byla unesena na ukrajinské půdě Rusy, což tedy jasně ukazuje na to, že tam jsou aktivní a plně přítomní v plné síle. Bohužel No, roku, v roce 2002 jsem napsal článek do Wall Street Journal o evropské perspektivě členství v EU pro Ukrajinu v době, kdy si eh, nikdo nemyslel, že by to bylo nějaká možná úvaha a eh, také mě potěšila oranžová revoluce. Ale eh, skutečná možnost, že by Rusko skutečně vojensky vkročilo na E, Ukrajinu mě předtím nenapadlo. A když se podíváme, co před deseti lety řekl Putin, nikdy neskrýval své ambice e, znovu vytvořit e, větší autoritativní Rusko po skolabování Sovětského svazu. A já se chci zeptat, co dále bychom mohli udělat, protože bohužel asi Minsk 2 nevydrží, že Eh, Rusko jenom získává čas, než pokročí blíže k Mariupolu a nebo vytvoří pozemní eh, koridor eh, ke Krymu. A jistě Evropa a USA by měly podpořit vaši ekonomiku, to by měla být velká priorita. A co se týče dodávek pro vaše ozbrojené síly, aby se mohly bránit, dochází k tomu nějakému pokroku stabilizovat mezinárodní mírová mise situaci. A v New York Times se objevila zpráva, že někteří z těch, kdo jsou zodpovědní za umové atentáty v Charkově, možná byli vyškoleni ruskými tajními službami ve vyrábění bomb. Je to, jak to vypadá s možnými teroristickými akty, za něž je KGB, jsou plánované nějaké další útoky na vašem území? Jak na to chcete reagovat? Na závěr chci jenom říct si sláva Ukrajině. Děkuji, Charlesy. A chci vám říct, že opravdu řečnická doma eh, je minuta 30. Pan Van Bálen má slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte mi, pane Hrojsmane, jak vám řekl, že liberálové tohoto parlamentu vás plně podporují, protože Ukrajina je příkladem svobodných eh, parlamentních i prezidentských voleb a Euromajdan je příkladem, kterému chce Putin eh, bránit, protože on nechce euro rudé náměstí, protože něco takového, demokracie v Rusku, by byl konec krize a agrese. A to je přesně to, co si Putin nepřeje, protože on chce dlouhodobě omezovat své sousedy, kteří byli dlouho součástí Sovětského svazu a nyní by měli mít svoji svobodnou volbu. Těší mě, že chcete e, přinést na Ukrajinu změnu a že vy v parlamentu jste bojovníky za reformy, protože potřebujeme fungující právní stát, ekonomické reformy, reformy eh, armády, boj proti korupci a to může zajistit jenom silný parlament a byl zvolen silný parlament. Jsem také hrdý, že tento Evropský parlament má také silnou delegaci, která spolupracuje s radou, vrchovní radou, máme asociační výbor a máme také skupinu přátel, kterou, které předseda kolega Austervičis ze skupiny ALDE. Chci říct, že vám přeji mnoho úspěchů, protože opravdu úspěch potřebujete. Děkuji vám. Děkuji panu Van Bálenovi. A nyní paní Lochbíler za zelené. Děkuji, pane předsedo. Na začátku se říkal, eh, jaké legislativní iniciativy právě začínáte. Já bych si chtěla vyzdvihnout jedno. A sice možnou ratifikaci ehm, mezinárodní, statutu Mezinárodního tribunálu, trestního tribunálu. To by bylo dobré pro eh, Ukrajinu, kdyby na to mohla pracovat. Od roku 2003, eh, jak jsem viděla, pracují poslanci vašeho parlamentu na tom, na tomto tématu a zajímalo by mě, jak to vidíte, tu možnost, že byste zintenzivnili ten ratifikační proces. Na druhé straně bych měla radost, kdyby se přijali naši podporu, protože poslanci Global Action z této iniciativy a uspořádají v, Ky- v takovou akci, aby podpořili tuto ratifikaci a měli bychom radost, kdyby se i tuto naši akci podpořili. Děkuji paní uh, a nyní pan Schaffhauser. Euh, eh, já mám velkou radost když slyším o tom úmyslu eh, reformního úsilí eh, zřídit právní stát a eh, postarat se o transparentnost. A nedělejte si iluze, protože a tato slova o válce to není to, co říká Francie, Německo nebo Ang- Velká Británie nebo té pozorovatelé SZE, ty nehovoří o, o okupaci. Tento parlament je izolován v té extrémní analýze situace. Někteří jsou tady pro válku, ti, kteří zastupují velké státy a pracují proti Evropě a proti evropským státům. Nyní k té minské dohodě. Já bych eh, měl jednu jedinou otázku. Minsk 2 má tu výhodu, a poukáž na to ještě jednou, že Rusko v žádném případě nesmí spochybňovat hranice Ukrajiny, protože Rusko Prosím, nechte mě také hovořit. Já jsem vás také vyslechl, když zastáváte svoje ideologické postoje. Rusko říkalo, když se budou konat komunální volby, tak bude zachována plná suverenita hranic. Moje otázka je, jak chcete uh, provést eh, tyto komunální volby eh, v těch oblastech, které mají autonomní status, eh, aby bylo jasné, jakou roli tady hraje Rusko. To je předseda Vrchovní rady. To není velvyslanec. Pan Štětina má slovo, prosím temps de parole, je vous remercie. Monsieur Štětina. Pane Štětino, prosím, máte slovo. Pane předsedající, prosím pana francouzského kolegu, aby mě nechal mluvit. Monsieur Schaffhauser, Schaffhauser s'il vous plaît, ordre dans la salle. Monsieur Štětina. Děkuji, pane předsedo. Já prosím pana francouzského poslance, aby mě nechal mluvit, když jsem na řadě. Já bych chtěl, vážení kolegové, vážený pane předsedo parlamentu říci, že cítím hlubokou úctu k bojovníkům ATO, ať už to jsou bojovníci pravidelné ukrajinské armády, nebo ať už jsou to bojovníci dobrovolnických oddílů. Já jsem přesvědčen, že Ukrajina nejen brání dnes svoji samostatnost, ale brání i Evropu a euroatlantické hodnoty celkem a jsem za to Ukrajině vděčný a obdivuju tento boj. Nedávno jsem navštívil Donbas a území osvobozená od strelkovových banditů. Ve všech obcích od Artyomovska přes Kramatorsk až po Slaviansk. Prakticky všichni představitelé tvrdili, že by válka dávno skončila, kdyby byla uzavřena hranice. Mluvil jste zde, pane předsedo, o e, výzvách, aby Evropská unie se začala zabývat otázkou nasazení policejních sil. A já si myslím spolu s vámi, že slova už nestačí. A dovoluji si obrátit se na Evropskou komisi. A zejména na paní Mogherini, která nás tady občas navštěvuje, aby se touto otázkou začala vážně zabývat. Slova už nestačí. Ukrajina potřebuje činy. Sláva Ukrajině. Hvala. Hvala kolega Štetina. Now I give the floor to our colleague uh, Mamikins. Nyní dávám slovo kolegovi Mamikicovi. Děkuji. Já mám otázku. Když když se rozpadl Sovětský svaz. Když rozlišujeme Ukrajinu, odděleně Ukrajina byla vlastníkem třetí největšího eh, arzenálu jaderných zbraní na světě. A když byla Ukrajina prohlášena za zemi prostou Eh, jaderných zbraní podle Budapešské umluvy z roku 1994, pokud byla Ukrajina vlastníkem jaderných zbraní, dovedete si představit, že by se scénář vyvinul celá jinak? Děkuji mnohokrát a nyní dávám slovo paní Fotigze. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení poslanci Vrchovné rady, ráda bych zopakovala, co jsem již zdůraznila na počátku loňského roku během zasedání parlamentního schromáždění společného parlamentního schromáždění na to a Vrchovné rady v Kijevě. Nepochybuji o tom, že to, co se dělo a děje na Ukrajině, na Majdanu, bylo krokem národa, který se chtěl zbavit sovětských omezení, osvobodit se od eh, této sféry vlivu. Eh, mladí lidé ukázali, že takto chtějí hájit svou zemi. Nemám pochybnosti o tom, že Ukrajinci také bojovali za Eh, hodnoty, které jsou našim srdcím blízké, také ve střední východní Evropě, ale nyní po krocích Ruské federace a také separatistů, ale nejenom jich, je, se to týká agrese Ruské federace na území suverénního státu. Toto se týká nás všech, protože eh, ta hrozba Ehm, se může týkat i nás. Proto chceme vědět, jaké kroky lze přijmout, aby Ukrajina dokázala hájit svou územní celistvost. Pane předsedo, ehm, během příštího měsíce vyšleme delegaci ehm, podvýboru pro bezpečnost, které předsedám delegaci SEDE, eh, kde se bude tedy hodnotit situace na Ukrajině a přeji vám vše nejlepší. Vážení kolegové, prosím, dodržujte limit 1 minuta 30 eh, a nyní představitel skupiny Přátel Ukrajiny. Děkuji, Andrej. Eh, vážený pane předsedo, vážení kolegové z Věrchovné rady, vítáme vás na historické návštěvě na půdě Evropského parlamentu. Jste našimi partnery a přáteli v mnoha krocích. Chci zdůraznit, že Evropská unie podporovala Ukrajinu v cestě reform v tom, aby se Ukrajina posunula eh, na cestu směrem k Evropě a nyní musíme být jednotní a pomáhat vám v každém jednotlivém případě. Vážený pane předsedo, eh, Rusové se pokoušejí prezentovat události na východě Ukrajiny jako občanskou válku, jako kdyby Ukrajinci eh, bojovali vzájemně mezi sebou z různých důvodů. Uvědomuji si to, ukrajinská společnost je stabilní a integrovaná. Můžete svobodně v Kijevě hovořit rusky a nikdo si vás ani nevšimne. Budou reagovat úplně normálně. A proto, pane předsedo, bych rád položil otázku a chtěl bych komentovat stav Eh, ukrajinské společnosti, zvláště národních, národnostních menšin, jakým způsobem situaci dnes hodnotíte, jaký je vztah mezi eh, ruskou menšinou, židovskou menšinou, Tatary a dalšími menšinami, které u vás eh, jsou. Protože někdy myšlenka občanské války ehm, se často ozývá i v této sněmovně. Děkuji vám. Děkuji, Petrasi a paní Rebeka Hans. Ja, vielen Dank, Herr Sprecher. Děkuji, pane mluvčí Grossmane. Já jsem také ráda, že dnes hovoříte v Evropském parlamentu a mám radost, že u toho mohu být. Dnes bych měla dvě otázky a také poté, co jsem se těsně před víkendem eh, byla v Slaviansku a Artumovsku a mohla sama pozorovat tak, jak ukrajinští vojáci eh, jakou udělali zkušenost s klidem zbraní. Váš eh, minister zahraničních věcí letěl do New Yorku a tam před OSN eh, také zastával myšlenku nástupu modrých helem. A otázka, jak se to diskutuje v Ukrajině a jak vůbec došlo k tomuto návrhu. Mohl byste vylíčit eh, kolegům, jak mise OSSE v minulosti nebyla schopná pozorovat eh, to, co se děje mm, podél demarkační čáry. A druhá otázka se týká humanitární situace. Evropská unie se vždycky eh, diví eh, tedy těm, na konvoji, bílými konvoji do Ukrajiny. Můžete říct si přesně, jaké tam jsou humanitární problémy a v jakých oblastech by Evropská unie mohla eh, zesílit své snahy více pomoci? Děkuji, nyní dávám slovo panu Volskému, zpravodaje pro Ukrajinu. Prosím o stručnost. Děkuji vám, pane předsedo, vážený pane předsedo. Evropský parlament velice brzy bude schválovat rozhodnutí o mikrofinanční pomoci v částce 1,8 miliard euro pro Ukrajinu. milionů euro pro Ukrajinu, eh, aby eh, dostala svému dlouhodobému závazku reformnímu procesu v Ukrajině. Jakmile bude přijata tato mikrofinanční podpora, výrazně pomůže podpořit legitimní vedení Ukrajiny tento parlament a ten, e, tato vláda i přes, prezident Porošenko, všichni na toto čekají. Důležité je, že i nadále bude v na Ukrajině e, složitá situace z hlediska finanční bilance. I Ukrajina ale není chudou zemí, dostala se do drastické finanční situace v důsledku absence strukturálních reform, špatného vládnutí a eh, hospodářských ztrát, které eh, způsobila válka, ruská invaze a okupace. Ehm, Ukrajina potřebuje rychlý nárůst podpory. Podpora musí být včasná, aby bojovala vůči agresi na východě země a současně se snažila reformovat vlastní stát a hospodářství. A je důležité zdůraznit, že v evropské historie bezprecedentní, že země, která stojí tváří v tvář takovým obrovským problémům, eh, sou, eh, současně tedy z mnoha směrů eh, Ukrajina zažívá hospodářskou krizi, finanční krizi, destabilizující krizi, která vlastně současně se setkává s agresí, která představuje až 20% vlastního hospodářství a současně musí mobilizovat prostředky, aby si sama pomohla. Důležité je, abychom zmobilizovali mezinárodní společenství k tomu, aby eh, eh, Ukrajina neskrachovala, to nesmíme dovolit, to by potěšilo jenom Putina. Děkuji nyní žádám o, zbyle, o to, aby byli kolegové respektovali to, že pan Grossman má setkání s předsedou parlamentu Šrucem, proto buďte maximálně struční. Prosím, pan Balčitis. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. E, čia nuskambėjo keletas tokių pasisakymų, kad mes čia Europos parlamente. Děkuji vám. Už zde zaznělo několik eh, myšlenek také to, že Evropský parlament je daleko od reality. Já reprezentuji Litvu, pak jsou zde kolegové z dalších pobaltských republik a všichni víme, co to znamená sovětská okupace a co to potom znamená rozvíjet naše hospodářský. Vždy jsme Ukrajinu podporovali, jak dobře víte. Ale realita, které dnes Ukrajina čelí, je něco, co jsme si před několika lety nedokázali představit. Ano, e, eh, skvětá korupce a je to důsledek několika desetiletí, je to takové velice negativní dědictví. Eh, finanční podpora, o které jsme právě slyšeli, je spíše symbolická a nedostatečná. A proto bych eh, vás, pane předsedo rady, vám chtěl požádat, se vás chtěl zeptat, jak dlouho budete moci přežívat pouze symbolickou podporou západu a bez podpory zbraní. Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte mi nejprve podpořit pana Porošenka, který vyzývá k tomu, aby na Ukrajině byly mezinárodní mírové jednotky a říkala jsem to již dříve a opakuji to, musíme poskytnout pozitivní odpověď. Evropský parlament by měl tuto iniciativu co nejrychleji podpořit. To je naše role, to je náš úkol. Ale já mám následující otázku. Jaká byla odezva na tuto iniciativu prezidenta Ukrajiny na straně vlády a v ukrajinské společnosti. A také obecně ze strany parlamentů i v zahraničí. A potom další otázka. Oděsa a západní část Ukrajina a Černomorská oblast. Jaká je tam situace? Je to, jsou tyto oblasti v bezpečí, jsou bezpečné, A nebo jsou tam také nějaké potenciální hrozby? A nyní bych navázal na předřečníky a téma krymských Tatarů. Bude Ukrajina podporovat jejich práva, přestože jsou nadále na okupovaném území? Děkuji vám, pane předsedo. Loni na eh, tiskové konferenci jste poukazil, že decentralizace bude znamenat úspěch pro Ukrajiny. A min, eh, rozhovory z Minsku minulý, eh, vedly k 12-bodovému usnesení. Je tam výzva eh, zavedli v oblasti Luhansku a jinde eh, lokální samozprávu. Vidíte to jako určitou politiku, která umožní oblastem, kde jsou separatisty, aby vyhlásili dalekosáhlou autonomii a budete potom vyzývat federalizaci Ukrajině anebo referendum o nezávislosti a potom otázka budoucích voleb naplánovaných na rok 2015. Očekáváte možnost eh, bojkotu všeobecných voleb nebo neuznání volebních výsledků v oblasti Donbasu a Lohansku? Děkuji, pan Paparakis. Κύριε Γκρούσμαν, στη χώρα σας ο κύριος Μπρόγκ είπε ότι... Pane Grosmane, <clears throat> bylo řečeno, že vaše země by měla být takovým příkladem. Ale komunistická skupina Ukrajiny byla provokativně rozpuštěna a soud, v prefekturní soud v Kijevě byl uzavřen, protože protože tam došlo k tomu, že mnoho soudců se podílelo na tomto procesu. Mm, Evropská unie se na tu, k tomu staví částečně pokrytecky, podporuje monopoly a, a tím pádem uzavřela dohodu o e, přistoupení. Jak se díváte na rozpuštění komunistické skupiny v parlamentu a potom ty kroky, které byly zavedeny proti komunistické straně? Jak e, to posuzujete? Mire, yo pienso que a los amigos hay que... ¿Es me. Ah. Me considero amigo de Ucrania y estoy en el... Já domnívám, že se můžu považovat za přítele Ukrajiny, jsem v ukrajinské skupině, ale musíme také s přáteli hovořit otevřeně a hovořit i o věcech, které nejsou optimistické. V této chvíli si uvědomujeme, že došlo k invazi na Krym, separatismu, ale v Doněcku pouze polovina Ukrajinců tedy eh, přišla k volbám. Ehm, skutečný zlomek obyvatel přišel k volbám. A mám tady prohlášení ministra obrany, který, pana Portoraka, který řekl, že v jedné z oblastí přišlo k, jenom 20% vojáků chtělo vyrazit na frontu, kdyby se mělo bojovat na frontě. Mm, a druhý aspekt, Ukrajina získala v roce 1991 nezávislost. Jak je možné, že Existuje privátní eh, milice, ozbrojené sbory, které si platí oligarchové. Jak je možné nasazovat takové síly v Doněcku a Lugansku? A eh, jedna věc, a to říkám jako politik, politika a biznis eh, nejdou v ruku, ruku v ruce. Pokud se zaměříme na tento aspekt, klademe si otázku, jak je možné, že hovoříme o boji proti korupci, když je hospodářství právě v této komplikované situaci. Prosím, můžete schrnout za 5-6 minut eh, své odpovědi. Děkuji, vážení kolegové, vážení pane předsedo, děkuji vám za upřímnou, otevřenou diskusi, otevřené otázky a také za e, vaše vnitřní názory, protože to je pro Ukrajinu velmi důležité. Začnu faktem, že jsme e, pod bezprecedentní agresí, a to nejenom agresí vojenskou, nýbrž také hospodářskou, informační, e, energetickou a to bohužel narušuje také všechno, co se děje na Ukrajině. E, není žádným tajemstvím, e, že na Ukrajině také působí zvláštní síly, síly, které připravila Ruská federace a které jsou vybaveny nejvyspělejšími zbraněmi od Ruské federace. A Eh, na Ukrajině nebyl žádný konflikt, nebyl ani žádný důvod pro interní konflikt. Hovoříte o federalizaci. My jsme byli unitární zemí, vy hovoříte o autonomii. Milí přátelé, eh, nezapomínejte, že okupovaný Krym byl autonomní ukrajinskou republikou. A to všechno nevedlo k zastavení agrese. Nijak to agresorovi nezabránilo. Měli jsme jasný příklad toho, že když chtěl někdo něco prohlásit, my jsme měli samozřejmě možnost držet se demokratických hodnot, hájit územní celistvost a to je naprostá pravda. Na počátku jednání předseda zdejšího výboru řekl, že musíme samozřejmě nazývat věci pravými jmény. Jedině tak můžeme e, řešit situaci takovou třeba, jaká je na Ukrajině. My jsme otevření, chceme mír a zdůrazňuji, jsme připraveni na mírové řešení. My nechceme válku, nechceme bojovat, nechceme na nikoho útočit, ale současně chceme zachovat vlastní svrchovanost. Nechceme, aby naši civilisté, ale ani naši vojáci umírali. A to je velká hozená rukavice nejen pro Ukrajinu, protože agresor si jistě nepřeje jenom Ukrajinu, nespokojí se s tím, půjde dál do evropských zemí a přes celý civilizovaný svět bude vám říkat, že vše, v co věříme, pro něj nic neznamená chce vám ukázat, že eh, chce rozhodovat silou, eh, ale eh, je potřeba takového agresora Putina zastavit. A otázka je, kdy se to podaří. Ehm, musíme si uvědomit, že předsedem eh, Národní rady bezpečnosti eh, byl na mírové misi. Pokud se podaří vyslat mírovou misi, ta, jedině ta bude schopná takovou agresi zastavit. A diskutovali jsme také o tom, že na eh, frontové linii také si musíme uvědomit, že je nezbytné, aby tato mise byla přítomna. Samozřejmě máme sankce a takové sankce nejsou sankcemi nátlaku, ale to jsou také naše reakce eh, eh, a cesty, jak takovou agresi zastavit možná. Já jsem tím posledním, kdo by si přál jakýkoliv tlak nebo nátlak, ale nemáme alternativu. Tento nátlak musíme vyvíjet. A zároveň je další důležitý aspekt, na který nesmíme zapomínat, obraná schopnost Ukrajiny. Pouze tehdy, pokud dostaneme kvalitní obrané nástroje, budeme schopni nepřítele zastavit. Nepřítele, který se dostal na naše území dnes, ale zároveň je ochot ochoten jít ještě dál. A právě proto podpora našich obraných schopností má také význam. Pokud je o reformy, tak jsme zahájili ústavní reformu. Jsou to interní reformy, samozřejmě, shodneme se na tom. Já jako předseda parlamentu a moji kolegové právě proto jsme byli zvoleni do parlamentu. Měli jsme na mysli tento hlavní cíl změnit postsovětskou Ukrajinu na skutečně evropskou zemi. Musíme eh, zajistit respektování lidských práv, musíme bojovat proti korupci, musíme mít spravedlivý systém soudnictví, musíme decentralizovat a to vše uděláme. Samozřejmě k tomu potřebujeme čas, ale ten čas nemáme vzhledem k tomu, že to okno příležitostí je vždycky omezené. V ústavním procesu budeme právě na této problematice pracovat. A pokud jde o e, mírové plány, tento mírový plán zahrnuje všechno. Za prvé příměří, klid zbraní, Mm, eh, stažení eh, těžký zbraní, osvobození zajatců, eh, kteří jsou v ruských věznicích, včetně paní Savčenko. A Eh, pro vás, kteří také věříte v místní vládnutí po té, co proběhly místní volby 2010 eh, v oblastech Luhansku a Doněcku, eh, legálně zvolená vláda, zvolení představiteli byli vyhnáni ze svých úřadů protože to takzvané referendum probíhalo pod taktovkou zbraní. A my si uvědomujeme, že to neodpovídá přáním lidí, kteří z té oblasti žijí, kteří tam trpí a skutečně eh, často i proti své vůli. Eh, naším cílem je bojovat proti nepříteli, eh, bojovat za evropské hodnoty a udělat vše pro to, aby naše země žila v míru. A to nejenom na papíře, ale ve skutečném míru, protože jedině ten může být za rukou. Ehm, ehm, já mám sám řadu otázek, ale bohužel nemám čas, pokud jde o menšiny, národnostní menšiny. Eh, mohu říci asi tolik. Mohu potvrdit, že Ukrajina se zasazuje za práva menšin. Nemáme problém, můžete hovořit ukrajinsky nebo rusky. Eh, Ukrajina je tolerantní zemí, ale pokud máme bojovníky z Čečně a další, kteří nejsou Ukrajinci, to jsou eh, nepřátelé. Musíme si uvědomit, eh, že eh, musíme zakročit zase a v každém případě bych chtěl poděkovat za pozvání, za vaši pozornost a za vaše zásadové postoje, které můžeme podpořit a Eh, přeji Ukrajinu eh, evropskou a demokratickou. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Eh, myslím, že se vám podařilo reagovat na většinu důležitých záležitostí. Všichni si váží příležitosti vyměnit si s vámi názory a nyní vás vaše závazky vedou na setkání s předsedou parlamentu panem Šulcem a těšíme se na vás zase příště. Uh,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 založený na otevřenosti a důvěře, ale toto je poprvé, kdy komunistická strana nebyla zvolena do parlamentu. To ukazuje, že jsme si zvolili evropskou cestu. Děkuji vám. Let us continue with the... Uh, Dámy a pánové, budeme pokračovat s naším programem. Je na něm bod číslo 17 makrofinanční pomoc Ukrajině. Když dovolíte, tak eh, vás jenom požádám o klid a prosím ty kolegové, kteří chtějí odejít z této místnosti, aby odcházeli pokud možno tiše, protože opravdu náš program je velmi nabitý. Takže jde o stanovisko pro výbor INTA eh, makrofinanční pomoc Ukrajině. Navrhovatelem pan Jacek Volský. Ukrajina, jak dobře víme, a slyšeli jsme to i v diskusi, potřebuje naši podporu, aby se vyrovnala s těžkou finanční a ekonomickou krizí a také se výrazně snížily zahraniční investice. A proto komise navrhuje 1,3 8 miliard eur, které by se přidaly ještě k tomu té první půjce z roku 1,4 miliard. A poslední tranše bude poslána v březnu tohoto roku. Lotyšské předsednictví informovalo příslušný výbor vzhledem k náléhavé situaci na Ukrajině, se rada dohodla na eh, návrhu bez eh, podání pozměňovacích návrhů a tento postup bude takto i v Evropském parlamentu. Nyní bych dal slovo panu Sarešovskému, aby detailně nám osvětlil tento návrh. Děkuji. Já navrhuji, aby výbor AFET výrazně podpořil tento zrychlený postup, protože potřeba Ukrajiny je aktuální. Takže tento eh, zrychlený postup bez pozměňovacích návrhů by opravdu pomohl k tomu, aby Ukrajina obdržela tu částku, kterou jste zmínil. Jde o podporu reform v situaci, kdy je to velmi napjatá finanční situace v zemi a není to dané jenom eh, špatnými minulými vládami, ale i válečné situaci níž se Ukrajina nyní nachází. Je to něco, co zde má v Evropě precedent, kdy země, která je ve válce, musí zároveň provádět rychlé reformy. Takže navrhuji našemu výboru, aby plně podpořil tento zrychlený postup a rozhodnutí o tom poskytnout tuto makrofinanční pomoc Ukrajině. Zároveň eh, ve svém stanovisku podtrhávám že tato podpora je eh, urgentně nutná. A Evropská unie by ale měla zvážit i jiné nefinanční možnosti, jak ulevit finanční situaci na Ukrajině, mimo jiné navrhu, aby členské státy EU zvážily, jak eh, všemi možnými administrativními a právními eh, postupy usilovali o to, aby se Ukrajině vrátila veškerá aktiva, která byla nelegálně vyvedena minulým vedením Janukovičovým a nyní je zamrazena v evropských bankách. A také pokud by Ukrajina tato aktiva získala, která byla nelegálně mm, zadržena, tak aby e, nekompenzovala nimi žádné ruské nároky, ale aby to šlo ve prospěch e, ukrajinského státu. Navrhuje také, aby EU podporovala boj proti endemické korupci, což by také zvýšilo fiskální příjmy státu. EU by také mohla posílit finanční stabilitu Ukrajiny vytvořením společného vyšetřovacího orgánu, který by monitoroval e, evropskou finanční podporu Ukrajině a postaral se nejenom o to, že toto financování bude náležitě použito, ale byl by to i takový institut pro budování kapacit, pro vzdělávání, e, úředníků na Ukrajině a přenést eh, protikorupční a auditní praktiky z EU na Ukrajiny. Podpora by měla být zacílena na nejzranitelnější oblasti ukrajinského hospodářství, eh, podnikatelské eh, prostředí, a fiskální zprávu a energetiku a také ulevit fiskálním problémům Ukrajiny. A na závěr bych chtěl říci, že v nouzi poznáš přítele a my chceme být takovým přítelem pro Ukrajinu. Děkujeme Jackovi a také jsme rádi, že zde byli zástupci Vrchovní rady, když jste vysvětloval stanovisko. Nevidím, že by se někdo hlásil o slovo. Takže podobně jako Rada, tak i evropští poslanci pochopili, že toto je zrychlený postup bez pozměňovacích návrhů. A tím se dostávám k závěru, tedy, že my všichni opravdu podporujeme tuto novou tránši makrofinanční pomoci Ukrajině. A dovolte mi možná jenom stručně dát slovo komisi. Pan Jörn Grize je tady jako zástupce komise, prosím, máte slovo. Děkuji vám. Komise samozřejmě vítá podporu, která byla vyjádřena tímto výborem a včera také příslušným výborem INTA. A opravdu mohu jedině potrhnout to, že tato záležitost je naléhavá. Je zde velice dlouhodobá recese na Ukrajině a krize platební bilance, takže to o to právě jde v tomto návrhu makrofinanční pomoci dalšího balíčku této pomoci je právě zacílené na to, aby ulevil v této závažné situaci. Je součástí širšího mezinárodního postupu balíčku pro Ukrajinu. Mezinárodní měnový fond připravuje eh, asistenční balíček 40 miliard dolarů, kde je tady je podpora eh, Mezinárodního měnového fondu i Evropské unie a také soukromého sektoru. Ukrajinská vláda oznámila, že eh, začne jednat eh, s věřiteli tak, aby prodloužili splatnost a restrukturovali své závazky, takže to by také mělo přispět k finanční situaci v příštích třech letech. Já bych se tedy omezil na toto stručné vyjádření. Ceníme si vaší velké podpory a uděláme vše, co bude v našich silách, aby tento legislativní postup byl co nejrychleji uzavřen. Děkuji. Děkuji vám, pane Gríze, a prosím, připomínám všem kolegům, že formálně termín pro pozměňovací návrhy je 26. února, ale domluvili jsme se, že žádné pozměňovací návrhy nebudu takže uzavírám tento bod a chtěl bych vyzvat místo předsedu parlamentu pana Pašku, aby se ujal předsedání. Dostáváme se přímo k dalšímu tématu. Systém Unie pro autocertifikaci zodpovědných dovodců cínu, tantalu, wolframu, ehm, jejich rud a zlata, které pocházejí z oblastí postižených konflikty a tak dále, říká předseda. Zpravodaj je pan Butikofr a máte slovo, prosím. Thank you, This is... Děkuji vám. Toto je první výměna názorů a já bych rád na úvod poděkoval všem kolegům, kteří mě velkoryse ve velkém počtu nabídli pozměňovací návrhy. Rád bych vyzval stínové zpravodaje k tomu, aby se sešli 26. února, pokud se jim to časově zadaří. A máme jednu možnost procedurálně eh, s tím, že plánování zatím zahrnuje hlasování v AFETu o návrhu stanoviska 9. března, ale Vzhledem k tomu, že INTA stojí svůj je vlastní hlasování na 13. nebo 14. dubna, mohli bychom možná potřebovat více času a nalézt více kompromisů, pokud bychom chtěli, možná. A to samozřejmě musí rozhodnout byro ehm, a mohli bychom nechat eh, druhé projednání eh, místo rovnou hlasování 9.3. A nyní se dostávám přímo ke stanovisku. Jak eh, pravděpodobně všichni zjistili, je to velice kontroverzní téma a to také podtrhují pozměňovací návrhy, eh, které se eh, objevily, některé nabízejí mnohem méně přísnou perspektivu, než navrhuji já, zatímco jiné, pokud uspějí, jsou naopak přísnější a preskriptivnější, než eh, doporučuje návrh stanoviska o co jsem se snažil? Snažil jsem se zmapovat eh, takovou zlatou střední cestu tím, že se budu co nejvíce držet legislativy dot frank která dala velký stimul naší vlastní práci na půdě tohoto parlamentu a ve výboru A to znamená, že spíše než abych se zaměřoval pouze na dovozce a dobrovolné programy, tento návrh stanoviska se zaměřuje na povinné ohlašování a také omezuje rozsah působnosti navrhovaného nařízení do značné míry v souladu s přístupem, jako má legislativa Dodd-Frank. Ale samozřejmě, tento výbor si bude muset zvolit vlastní strategii. Ale zjišťuji, že jak často hovoříme o regulatorní spolupráci a harmonizaci, pokud je to možné v transatlantickém Eh, prostředí, tak by bylo vhodné dojít také k harmonizaci naší naši vlastní půdě. Já jsem byl kontaktován nejrůznějšími lobby, které zjevně tvrdili, že chtějí mít slabou evropskou regulaci, mnohem slabší, eh, než má legislativa Dodd-Frank aby to použili jako páku pro podkopání legislativy Dodd-Frank v transatlantických vyjednáváních. Na druhou stranu jsou také jiní, a kolegové jistě se k tomu vyjádří, kteří se snaží dosáhnout naopak vysoký stupeň regulace, eh, ještě vyšší, než nabízí Dodd-Frank Act. A uvidíme, jak to nakonec dopadne. Já bych však neváhal a zmínil bych, eh, že eh, laureát eh, ceny, Sacharovovy ceny za tento rok, doktor Denis Mukwege, apeloval na parlament, abychom přijali eh, povinnou eh, právní úpravu, která bude v souladu s legislativou Dodd-Frank. A eh, tolik tedy k politickým rozměrům věci, o tom se budeme muset poradit a rozhodnout, ale co tady již zaznělo, zda tedy zvolíme buď povinný nebo dobrovolný přístup, v každém případě si musíme uvědomit, že kolegové z EPP navrhují jednu takovou pozici, že by chtěli kombinovat tento přístup, chtěli by mandatorní přístup k oblasti Velkých jezer a pak dobrovolný přístup pro zbytek a pak máme geografický rozsah působnosti. A je zajímavé o tom takto uvažovat a vnímám to pozitivně, že ze všech stran se Eh, v podstatě shodujeme, že by zeměpisná působnost neměla být nijak výrazně omezována. A další téma, které již tady bylo nadneseno, zda tedy se zaměříme na společnosti v širším slova smyslu, nebo se zaměřujeme pouze na dovozce, eh, to pak bude znamenat rozdílný arzenál eh, prostředků, kterých se to bude týkat. Já si myslím, že bych se zaměřil na čtyři regionální konfliktní minerály ta, e, této skupině, tak jak jsou vyjmenovány v názvu, e, a také rozsahu produktů, e, v nich jsou tyto minerály použity. Samozřejmě budu rád, když se kolegové budou ptát a navrhovat naleznu kompromisy. Děkuji mnohokrát, pane Botikofe, a nyní bychom požádali pana kolegu Adepsna, aby si vzal slovo. Je to také stínový zpravodaj. Eh, eh, eh, dobrý den, já bych chtěl poděkovat kolegovi Bytykofer za jeho práci a za jeho zprávu. Tady panuje souhlas ve výboru, že musí Evropská unie řešit příčiny těch konfliktů. Tady se jedná o diamanty, měď a mangan a ostatní eh, nerosty těch bohatých zemí, ale například eh, obyvatelé Konga patří k těm nejchudším na světě. A co se týče vysoce technologických produktů pro eh, mobilní telefony a počítače, tyto kovy, tyto nerosty eh, se ve velké míře používají. Měli bychom se zasadit pro etické dobývání těžení těchto minerálů. To celé musí být transparentní, toto získávání, tato těžba a v té nové směrnici, eh, kterou předloží komise o těchto nerostech, které pocházejí z konfliktních oblastí, eh, musí být eh, zakázány nebo bojkotované určité praktiky, pokud se jedná například o špatné pracovní podmínky v dolech. Měli bychom se zasadit o to, aby i ty nelegální doly byly zastaveny a nebyly jim dodávány finance. Obchod by se neměl stát prostředkem pro nelegální obchody a nelegální obchody by měly být omezené. Prostě je důležité, aby to získané bohatství se dostalo i k vlastním obyvatelům Konga. Můžeme se zastat zákonodárství, které je ovšem na transparentní úrovni na evropské úrovni a za etický obchod e, s těmito nerostnými surovinami. To by mělo být podnětem, aby e, se zabránilo e, konfliktů v těchto zemích. Já jsem podal také pozměňovací návrh k této zprávě. je nutné, aby spolupracovalo OSN a Evropská unie, aby byl vypracován takový globální status a i podniky přebíraly zodpovědnost. 80 globálního obchodu se toho týká a podniky musí být si jisty, že dodavatelé, s kterými obchodují, že získávají nerostné suroviny z Konga a ostatních afrických zemí, že nepochází z oblastí postižených konflikty. Je tu celá řada seznamů pro podniky, třeba dánské a ostatní podniky v bude to mít na evropské podniky zřejmě negativní dopad, protože celková situace na tomto trhu s nerostnými surovinami není dobrá, které pochází z zemích postižených konflikty. Pro dovozce by to měly být závazná pravidla, a tito dovozci musí také převést přebrat zodpovědnost za své obchody s zeměmi jako Kongo. Je třeba pokračovat eh, v této oblasti podle Dodd-Frankova zákona a postarat se o to, aby tyto nerosty ze zemích eh, postižených konflikty nebyly získávány nelegální cestou Kongu a v podobných eh, zemích, eh, aby se tyto konflikty dále nefinancovaly. Yeah. Mr. Nart, please. Děkuji, pan Nart. Para mí la guerra no es simplemente una referencia que leo en los diarios o veo en la televisión. Prostě válka to není jen to, co eh, vidíme v televizi a o tom čteme. Já jsem byl dlouho válečným zpravodajem. Je to opravdu bar, barství a já jsem k tomuto podal pozměňovací e, návrhy v tomto smyslu. Obchod s nerostnými surovinami vede k tomu, ke zotročování lidí, hlavně dětí, dětských vojáků v této oblasti. To není můj názor, ale skutečnost a podniky, které se chtějí obohacovat, by se měly sami uh, regulovat, měly by mít tu autocertifikaci a měli bychom zabránit eh, této tragédii v oblasti i těch velkých eh, jezer, je to taková určitá také společnost těchto států, které obchodují těmito minerály. Nemůžeme říkat, že to je jenom volný obchod a nesmíme zavírat oči před tím, odkud tyto nerostné suroviny e, pocházejí. Vlastně pocházejí, e, byly vydobyty krvavě a jsou to produkty, které se získávají ze zemí třetího světa Například Čína. V Evropské unii bychom měli také požadovat, aby každý výrobek, který byl vyroben mimo EU, mimo ty kontrolní kanály, aby měl nějaký certifikát o bezpečnosti původu a sice se dvou důvodů. Měli bychom zabraňovat vykořišťování těm, neměli bychom podporovat tento masakr, který eh, podporuje naše, náš průmysl. A je tu prostě taková ta konkurence, kdo vyrobí levněji a ovšem zločinným způsobem. Je zapotřebí zavést dobrovolnou autocertifikaci, ale to je trochu pokrytické. To je jako kdybychom požadovali o zákaznících ehm, prostitutek, aby eh, prostě se sami nějak kontrolovali. Ti, kteří uniknou této regulaci, této certifikaci, dot, podle Dodd-Frankova zákona v Evropě je více. My o tom víme, tato autocertifikace e, to nemí, nesmíme připustit, protože to bude vést jenom k podvodům a to je třeba říci jasně. Mohli bychom také říct, e, že nám úplně jedno, jestli tam ti lidé e, zahynou či nikoli. Děkuji, pan Tanok. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych rád pro, poblahopřál panu Gorcechovi k velmi důležitému kusu práce, který odvedl na téma, které je náročné, kontroverzní, citlivé a zasahuje do řady oblastí zájmu. Já jsem s velkým zájmem sám celá léta sledoval úspěch procesu Kimberly eh, příběhu západní Kaf- eh, Afriky. Eh, pro mě je to velice inspirativní, když se snažíme řešit problematiku eh, těchto konfliktních minerálů, kdy víme, jak se bojuje o přístup k těmto minerálům, nejenom diamantům, ale i k dalším, jak to tady zaznívá, měď, tantal a další e, za, jako vzácných zemin a podobně. A to samozřejmě je aktuální. A e, návrh komise, zda tedy toto má být povinný nebo dobrovolný systém autocertifikace. E, Američané si zvolili preskriptivnější eh, cestu eh, regulace v EKR a jsme o této problematice diskutovali a v této fázi bychom doporučili eh, držet se méně preskriptivního systému, aby průmysl měl příležitost Eh, jednat dobrovolně, abychom eh, se vyhnuli případu, že přijdou o zakázky, které pak přeznou Číňané nebo další jurisdikce, eh, aby získali podíl na trhu. Samozřejmě celá jistě toto si žádá globální koordinaci. Nestačí, aby to dělali jenom Spojené státy a Evropská unie, ačkoliv jsou to velcí hráči, jsou tam i jiní velcí hráči, kteří se věnují těžbě minerálu. A v současné době EKR nepodpoří povinný systém, který navrhuje pan Butikofer, spíše se budeme držet návrhu komise. A samozřejmě souhlasím s tím, že pak bude možné to přehodnotit, pokud současný systém selže, pokud bude otevřený korupce a podobně, tak zcela jistě budeme ochotni celou situaci přehodnotit v rozumném časovém horizontu. A samozřejmě další otázka, kterou si musíme klást, je do jaké míry uh, se toto například eh, projeví v vyjednávání TTIP, eh, jak se podaří usmířit rozdílnost v legislativě EU eh, e na straně jedné, USA na straně druhé, vůbec i ve vztahu k těžbě konfliktních minerálů. V této chvíli zatím nemůžeme podpořit většinu pozměňovacích návrhů paní, pana Botekofra. Děkuji mnohokrát. Nyní pan Šulc, stínuj zpravodaj a pak požádám kolegy, aby se pokusili být struční. Stanovíme časový limit, protože již máme sklus, my jsme měli toto téma už dokončit ve 4.30. Už máme sklus. Co Mr. Scholz? Pane Šolci, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já se omlouvám, musel jsem být na výboru INTA, který jednal právě o TTIP, tak teď jsem musel rychle přeběhnout sem a dovolte mi poděkovat zpravodaji za e, pilnou práci, kterou odvedl. Měli jsme možnost také bilaterálně si otevřeně vyměnit názory o tomto velice důležitém tématu. Je to jedno z nejdůležitějších témat, které společně řešíme v výbory INTA a AFET. A to proto, že už bylo příliš mnoho válek a zahynulo příliš mnoho lidí a e, příliš mnoho dětí trpí v otrockých pracovních podmínkách a není to bráno vážně zde v Evropském parlamentu v diskusích a v rozhodování. 43 členských států OECD e, odsouhlasili postup o certifikaci e, podniků při kontrole jejich dodavatelského řetězce. A já bych chtěl připomenout, těch 43 států zahrnuje Evropskou unii. Tak proč je to tak těžké jít e, nad rámec těch hranic, na něž jsme zvyklí je zde užívat? Návrh komise podle mého názoru a zde myslím právem pan Bytykofer ve pozměňovacím návrhu upozorňuje na to, že komise eh, zde selhává a já chci za naší skupinu vyjádřit, že chceme, aby ta regulace byla povinná a možná bychom chtěli rozšířit i ten rozsah působnosti stahující se práv společnosti a také vlastně ten materiální rozsah, když hovoříme o konfliktních minerálech, Momentálně hovoříme o určité oblasti a já vítám, že komise se snaží to rozšířit i o jiné konflikty, ale musíme také pohlížet do budoucnosti a já bych vás rád neupozorně připomněl diskusy o Rusku a Ukrajině, co možná budou konfliktní minerály v budoucnu. Proto bychom prostřednictvím předkládaných pozměňovacích návrhů měli nějakým způsobem eh, přesně tu linii komise a doufám, že z příslušných eh, zapojených eh, výborech se nám podaří najít rozumné řešení a to, že bychom měli jít cestou toho povinného a možná rozšířit i rozsah působnosti. Děkuji a na minutu 30 pan Gastaldo. Děkuji vám, pane předsedo. Domnívám se, že řešení této problematiky na tomto výboru znamená opravdu obrovskou možnost, jak ukázat, že EU se chová důsledně v souvislosti s jejími principy. Jistě komise navrhuje minimalistické řešení, ale to by byla promarněná šance, kdybychom toto přijali v této podobě. Víme dobře, že války nelze vést bez vojáků a bez peněz a také bez hospodářských zájmů, za, které za nimi jsou a proto musíme zaručit, a já mm, přednesu pozměňovací návrhy spolu s kolegy a budu i podporovat pozměňovací návrhy kolegů. E, je třeba ten seznam počet těch minerálů je třeba rozšířit. A i ten pojem konflikt je třeba rozšířit i na ostatní oblasti. Tam, kde kolabují občanské infrastruktury nebo kde panuje nestabilita. Dále považuji za vhodné, aby tyto záležitosti nebyly jenom závazné, ale týkaly se i malých a středních podniků a platily i pro ně. Já vím, že tam mají určité větší problémy a mělo by se to nastavit tak, aby jim bylo pomoženo, aby tam byla nějaká doprava na opatření, možná i nějaké motivační prvky, ale nesmíme vůči tomu být slepí a přehlížet to, co znamenaly tyto konfliktní minerály v posledních desítkách let. A spolu s ostatními doufám, že se nám podaří to vše přivést na správnou cestu. A děkuji zpravodaji. Děkuji. Pan Schaffhauser na jednu minutu třicet. Děkuji vám, pane předsedo. V roce 2004 jsem působil jako poradce eh, viceprezidenta Demokratické republiky Kongo, který se věnoval také problematice těžby minerálu. Já jsem tam byl eh, v mandátu ministerstva zahraničí a s čím jsem se setkal. Eh, viděl jsem diamanty Demokratické republiky Kongo, které byly certifikovány a přicházely ze střední Afriky. Viděl jsem také vzácné kovy, které Eh, neprodukovala Rwanda a které přicházely z Rwandy a rwandská vláda je certifikovala i s podporou eh, některých evropských vlád, které nebudu jmenovat a dokonce je cito, eh, také certifikovali některé světové velmoci a taky nebudu nikoho jmenovat, taková je realita. Jsou to skutečně mafiozní postupy, velice často se dostávají do rukou tajných služeb různých Spojených států a je to také národní zájem, protože tyto eh, kovy jsou eh, v národním zájmu. Proto je důležité vytvořit legislativu. A já jsem pro striktní restrikci eh, v právních předpisech, ale první úkol, který musí náš parlament splnit, je informovat. Musíme informovat, chránit zdroje informací. Mohu vám zaručit, že pokud tato pandořina skřínka se má otevřít, pandořina skřínka těchto zásníkovů, tak se musíme eh, začít chovat transparentně, ale zatím nemáme postupy, které eh, by toto řešily, protože jinak to otevřeme pouze těm mafiózním kruhům, mafím, které zatím vším stojí. Děkuji. Uh, eh, Naomi se Panzeri. Děkuji, nyní pan Panzeri. Solo pochi secondi per dire che Sostengo pienamente le cose di buon senso dette da... Děkuji. Já chci říct, že plně podporuje ta rozumná slova pana zpravodaje i to, co k tématu řekl. Je to velice kontroverzní otázka, ale já si myslím, že tento parlament by měl vystupovat konzistentně, protože na plénu budeme také schvalovat zprávu, výroční zprávu o lidských právech a tam je jeden ze základních prvků že to, toto téma je také zmiňováno jako konfliktní oblast. Takže je to nejenom příliš málo ambiciozní zpráva, ale jak to také v rozporu s tím, co by se mělo dělat. Je otázka, co bychom měli dělat, aby se e, zavedla skutečně povinná pravidla. Děkuji. Certifikace. Děkuji, pan Carver, na jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Samozřejmě si uvědomuji význam tohoto tématu s tím, že vidíme postelecké skupiny ve střední Africe, které si uzurbují něco, o čem tady teď hovoříme na plenárním zasedání nebo na zasedání výboru. Chci poděkovat panu zpravodaji za úsilí, ale uvědomme si, že existuje mezinárodní právní struktura pro řešení těchto minerálů v rámci OECD a to se dařilo úspěšně implementovat. Velká většina 28 členských států, je to 21, 28 jsou ještě členy této struktury a pouze to, co nabízí jako EU, je přeplaceného prostředníka. Samozřejmě Čína zůstává a bude největším spotřebitelem těchto minerálů Eh, zvláště v oblastech, kde státy eh, sponzorují rebelské skupiny v okolních zemích a vytvořit takový eh, nástroj, který by chtěl zapojit i Čínu. Čína na žádný takový systém dohledu nepřistoupí, protože to pro ně nebude fungovat. Samozřejmě my sami musíme zlepšit své mezinárodní standardy, abychom zlepšili stav minerálů z konfliktních zón, ale současná opatření ukazují, že mezinárodní hodně zaměřený mezivládní přístup, vyvážený přístup je nejlepší cestou k dosažení výsledků, co potřebujeme globální mezinárodní standardy eh, se zapojením dalších států, eh, států jako Čína. Právě tento program může být velkou zátěží pro producentské státy, samozřejmě může být zdrojem korupce eh, a také tehdy, když se třeba budou vydávat falešné, certifikát falešného osvědčení původu. A, a tato legislativa, která je navrhována je duplicitou toho, co již existuje, pouze by to přineslo negativní dopady. Co potřebujeme, jsou mezinárodní standardy eh, a důležité zapojit Čínu jako zásadně spotřebitele. Děkuji vám a nyní požádám eh, pana Kansutina z ESVČ, eh, aby hovořil minutu 30 vteřin rovné zacházení. Děkuji vám, pane předsedo. Pokusím se být velmi stručný. Ehm, slyšeli jsme o iniciativě Dot Frank, slyšeli jsme o legislativních akcích v Kongu, slyšeli jsme o ehm, systému due diligence v rámci OECD. Ehm, chci zdůraznit, že všechny tyto iniciativy sami o sobě nemohou řešit hlavní problémy násilí a nestability v regionu a ani to neřeší. Nyní hovořím o zkušenosti RC a e, co se týče e, nestability a násilného konfliktu, e, tak tam potřebujeme systém řešení konfliktů a trvale udržitelný rozvoj a transparentnost dodavatelského řetězce a já vím, jaký dopad to, to může mít. A tady chci varovat dopad legislativy od Frank na země velkých jezer zatím zůstává diskutabilní a EU a tento parlament si všimli de facto embarga na minerály z oblasti Velkých jezer. Žádné, e, v důsledku Dodd-Frank žádná americká firma z toho tohoto regionu nenakupuje, což mělo pro region katastrofální důsledky. Vývoz cínů v roce 2014 jsou na polovině toho, co byly v roce 2008 až 2009 a integrovaný přístup, o který se snažíme, a už budu končit, je založen na zásadě neškodit, E, který také vysoká představitelka podporuje. Znamená to dobrovolný přístup, jak navrhuje komise, na základě implementace náležité péče podle OECD a e, také podporujeme regionální iniš iniciativu v mechanismu certifikace s tím, že to bude zahrdovat také certifikaci spolu s Německem, vládou Demokratické republiky Kongo a dalšími. A to se takto daří postupně rozšiřovat. 67% cínu, wolframu a tantalu jsou již bezkonfliktní díky místním úsilím o systém certifikace. Chci tedy ještě jednou eh, varovat před jakýmkoliv krokem, který by vedl k povinnému eh, přístupu, protože možné škody pro oblast velkých jezer by byly zásadní a šířily by se i mnohem dál. A nyní pan Butikov eh, krátké schrnutí. Start with the last point. Děkuji, já bych začal možná od konce. Když komise se věnovala tomuto nařízení, tak komise Dechicht prohlásil, že předloží ambicioznější úpravu, než je Dot frank A nyní nám komise říká, abychom neškonili a že to stačí. Ale to nestačí pro tento parlament. To není dostatečně dobré. Jde o to, že tam prostě byly úspěšní lobbysté některých společností u nich, kteří si nepřejí skutečně přísná pravidla. Oni by to neměli pokrývat a říkat, že to je ve prospěch nebohých vykořišťovaných lidí, že proto nepodporují přísnou regulaci. Já si myslím, že to je ostudné. O, o, ve všech ostatních bodech si myslím, že budeme schopni to vyřešit společně. Mám zde návrhy které by využívaly aktiv přenesené pravomoci, aby se eventuálně eh, ten rozsah působnosti eh, rozšířil na materiály nebo určité regiony a další možnosti flexibility. Ale pokud nebudeme věřit to, že EU a USA společně by mohly ovlivnit globální měřítko a že se změna stane pouze tehdy, když s námi půjdou v ruku v ruce Číňané, no tak proč vyjednáváme o té typ? Děkuji vám. Tím uzavírám rozpravu. Stínový zpravodaj AFETu se sejdu 26. února. Hlasování je naplánováno 9. března ve Štrasburku. INTA odložilo hlasování na 13. a 14. dubna a na plénu se to plánuje v týdnu 18 až 21. květen. Nyní se rychle dostáváme k tématu dalšímu, což je zpráva o pokroku Albánie a vyzývám pana Fleckensteina, aby se ujal slova. Milí kolegové, kolegyně, od 30. ledna, kdy jsem navrhl zprávu o Albánii, jedná se o první návrh jako eh, zpravodaj pro Albánii. Já jsem začátkem ledna jel do Tyrany a vedl jsem rozsáhlé pohovory. Albánie v posledních letech eh, eh, udělala opravdu působivé reformní pokroky a v červnu 2014 získala status kandidáta na vstup do Evropské unie. To je povzbuzení proto, aby tyto reformní snahy byly dále zesíleny a je to závazek k tomu, aby ty eh, započaté reformy, aby se v nich pokračovalo. Eh, je důležité také, aby tyto reformy byly realizovány. Moje zpráva hovoří o těch pěti prioritách reform, které Evropská unie uložila Albánii aby tedy tato země dále dospěla na další úroveň ve vyjednávání a dostala další podnět pro reformní snahy. Ti žádost bolestivá reforma, náročná reforma e, albánské zprávy je důležité a vztahuje se o novém zákonu o veřejné zprávě. Ten už se částečně začal realizovat. Albánie se snaží profesionalizovat svoji veřejnou zprávu a jde také o to, o, o depolitizaci zprávy eh, a potírání korupce. Nejen já dostávám pravidelně poštu od eh, albánských občanů týkající se veřejné zprávy. Eh, po rozhovoru s albánským ombudsmanem vím, kolik pracovního času se musí věnovat tomuto tématu. O to je tedy důležitější ehm, následovat také mm, jeho doporučení a aby tedy po těchto slovech následovaly činy. To bych chtěla vyzvihnout. Důležité také je reformu justice uskutečnit, aby občané opět měli důvěru v právní stát. Albánský parlament vytvořil výbor ad hoc, které sledují reformní snahy vlády v oblasti spravedlnosti a ta zpráva zdůrazňuje, jak je důležité opravdu taková konstruktivní spolupráce ve všech zúčastněných stran. Jednoznačně eh, jasné je také, aby konstruktivně spolupracovala opozice. Potírání korupce a organizovaného zločinu eh, to je důležité se s tím vypořádat na všech úrovních. Úspěšná koordinace těchto snah na všech úrovních a mezi všemi eh, zúčastněnými institucemi je důležitá, stejně tak jako také v personál na, na, ú, na úrovni, na profesionální úrovni. Důležité je potírat korupci a organizovaný zločin. E, dosavadní úspěchy musí být dále, doplně dále rozvíjeny a je třeba k tomu přistupovat strategicky. Jsou to všechno důležité milníky na cestě ke vstupu, přístupu Albánie do Evropské unie. Albánie potřebuje také další udržitelné reformy. Ty pozitivní změny, například co se týče potírání korupce, musí být pro každého jednoho občana v, v této zemi eh, také patrné a udržitelné reformy se podaří, pokud veškeří političtí aktéři se jich budou účastnit aktivně účastnit. Ivan eh, Kukan jsme v prosinci cestovali do Albánie a chtěli jsme dosáhnout tomu, aby eh, největší opoziční albánská strana také začala opět svoji činnost v parlamentu. Je tu důležitý hm, politický dialog a taková politická soutěž. V demokratickém procesu nejde jenom o to, dosáhnout eh, konsensu mezi vládní většinou a opozicí. A to by také znamenalo, že občané by neměli ty správné alternativy, ale jde o vypracování kompromisů, aby zájmy občanů byly co nejlepším způsobem zastupovány, pokud se týče té cesty do Evropy je důležité získat důvěru v eh, demokratické instituce a dále je budovat. Také je důležité eh, v albánské občanské společnosti přišknout větší roli jak obecně, a tak i v tom celkovém evropském integračním procesu. Proto ta zpráva také vyzývá, pokud to bude možné, a my jsme rádi, že ta první sezení se budou konat začátkem března, a zřídit Národní radu pro evropskou integraci, nebo respektive začít práci na této radě. E, tato rada by měla obsahovat, e, by měla mít zástupce občanské společnosti a nezávislých institucí a musí mít dostatek prostoru pro své vyjádření. Samozřejmě e, tato zpráva také referuje o mezietnických vztazích, o vztazích náboženských skupin, svobodě projevu a sousedských vztazích, právě co se týče zahraničních vztahů a vztahů ze sousedy, najdete eh, jasná a eh, slova, která pokroky Albánie chválí. Albánie aktivně přispívá k posílení Eh, stability v teritoriu je spolehlivým partnerem NATO. Eh, cesta Albánie ke vstupu do EU to nebude otázka mandátu jedné jediné vlády ani jedné jediné strany. Eh, patří, nebo je to záležitost celé země a jejich obyvatel. Já podporuji iniciativu Albánie, a který by posílil ten celonárodní konsens ke vstupu do EU. Je třeba také více zapustit, e, za, zapojit e, o, občanskou společnost a posílit mezi parlamentní spolupráci. Albánie je na velice dobré cestě a máme radost eh, z každého jednotlivého eh, konkrétního reformního kroku, který přivede Albánie do Evropské unie a já se těším na první výměnu názorů a na vylepšení mé zprávy s tím novými zpravodaji a ostatními návrhy. Now, uh... Děkuji vám. A nyní má slovo pan Kukan. Pokud by to bylo možné, dodržu byste řečnickou dobu dvou minut, je-li to možné, ale stěnový zpravodajové dostanou dvě a půl minuty a ty ostatní dvě minuty. Takže pan Kukan je stínový zpravodaj spolu s panem Kučukem, který bude mít slovo později, nyní pan Kukan. Bohužel nikoli na mikrofon. Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte mi nejprve říci, že vítám zprávu a děkuji zpravodaji za jeho pozitivní osobní nasazení ve věci Albánie. Také se domnívám, že Evropský parlament by se měl systematicky zajímat o vývoj v této zemi. A těší mě, že hlavní politické skupiny se shodli na společném přístupu k integračnímu procesu Albánie. Podle mého názoru je ta zpráva dosti vyvážená, poukazuje na nejvýznamnější témata, která země řeší během diskuse o pozměňovacích návrzích. Jistě bude možné ještě zprávu trochu zlepšit. Status kandidátské země dostala v Albánie v loni po čase politického napětí v zemi je faktem, že konfrontační politika vlastně byla jednou z hlavních překážek pro tuto zemi na její cestě vpřed v tomto procesu. A proto mě těší, že zpráva potrhuje význam politického dialogu, kompromisních řešení a nezbytnost zlepšovat politickou kulturu. To se týká obou stran, to znamená vlády i opozice. Albánie a oblast evropské integrace. Tam je něco, kde, to je něco, kde oba politické tábory mají možnost spolupracovat a takovouto spoluprací by mohly urychlit proces. Během poslední politické krize, s kterou se země potýkala v loni, to bylo také vidět. Je třeba potrhnout, že hlavní strany politického dialogu a politický dialog se musí odehrávat v těch institucích, které eh, mají sloužit těmto účelům v Balvány, ale i v jiných zemích regionu. Měli bychom na ně tlačit na to, aby docházelo k participatorním politickým e, diskusím a nedocházelo k bojkotu parlamentu nebo voleb. Co se týče integračního procesu, měli bychom dodávat odvahu našim partnerům, aby se inten, co intenzivněji věnovali klíčovým prioritám. Je dobře, že platforma pro národní dialog v evropské integraci zahájí brzy svoji činnost. Právní stát, boj proti eh, organizované kriminalitě a korupci jsou důležité a proto nezávislost soudnictví je jedna z velkých priorit významné reformy, jako například reforma veřejné zprávy, administrativy a územní reformy musí být také v zprávě zdůrazněny. Obě tyto reformy jsou samozřejmě eh, předmětem politických diskusí v Albánii, ale na konci bude mít eh, Albánie lepší veřejnou zprávu a to je skutečná páteř integračního procesu. Děkuji vám. Děkuji vám. Nyní na dvě minuty pan Boštěnaru. Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte mi hovořit rumunsky. Nejprve mi dovolte přivítat uh, vyjádření EPP a SAD a jejich komentáře k uklidnění napjaté politické situace. A dále mi dovolte přivítat a potrhnout také závazky učiněné na straně vlády. A nechci zde konkrétně zmiňovat nějaké politické strany, ale chci poblahopřát eh, albánské vládě k jejich eh, Eh, odvážnému hlubokému úsilí v oblasti administrativních reform. Odvedli opravdu dobrou práci v oblasti veřejné zprávy. A dovolte mi také poblahopřát albánské vládě eh, k jejich úsilí vyvíjenému v boji proti organizované trestné činnosti a boji proti korupci. Došlo k určitým událostem, kdy pachatelé organizované trestné činnosti teroristi umístili bomby před eh, domy významných činitelů. To bychom si jim také měli eh, připomenout, že zde je třeba vyvinout úsilí, aby se to řešilo. A Albánie je také zapojená do intenzivního procesu územní spolupráce a zde byla albánská vláda velice odvážná při nastolení politického dialogu s zeměmi v regionu, včetně s mojí zemí, Rumunskem. A dovolte mi na závěr říci, že toto úsilí e, se musí dostat také uznání na straně Evropské komise, protože chceme, aby e, byl zahájen přístupový proces, aby bylo zahájena vyjednávání. Já si myslím, vzhledem k úspěchům to je možné i vzhledem k reformám v Albany a je to také nezbytné eh, kvůli celému procesu. A je to také povinnost Evropského parlamentu a komise a ponechat stranou to, co, jaké zde byly poznámky o muslimské struktuře Albánie a já blahopřeji Albánii. Děkuji. Uvědomil jsem si, že rumunština zní téměř jako angličtina na konci vašeho projevu, ale bylo tomu tak. Nyní má slovo pan kolega Tanok, který je stínový zpravit dvě a půl minuty. Děkuji vám, pane Pašku. Já se připojí a za AKR s těm, kdo blahopřejí Albány ke získání kandidátského statusu pro přístup do Evropské unie, už jsou na to a je zde celá řada výzev, jsou malá země, v souvislosti s ekonomikou, boji proti korupci, organizované trestné činnosti, dlouhodobé klanové struktury, jejich propojení s politickými stranami a vládními socialisty a opozicí ale myslím, že premiér odvádí dobrou práci. Ale je tu jedna věc, kterou bychom také měli zvážit. Albánie je plným, plnoprávným členem organizace Islámské konference a často hlasují v OSN an blok o určitých tématech lidských práv. A toto bychom měli také vzít v úvahu s otázkou, nakolik eh, by to mohlo eh, být významné pro budoucnost a společnou bezpečnostní zahraniční politiku. Ale těší mě také postoj k evropským eh, sankcím, kdy oni zaujali stejný postoj jako Evropská unie, na rozdíl od některých jiných zemí, zvláště na západu Balkánu, co se týče boje proti terorismu ve v médiích se objevují zprávy, že na nějakých 500 takzvaných bojovníků odešlo do Syrie, Iráku, přidalo se na stranu ISIS. Já nevím, jestli jsou z Albánie, nebo z Kosova, nebo z albánské menšiny v Makedonii. Ale mě by zajímalo, jestli to v Tyraně pan Fleckenstein projednával a jaká opatření činí proti radikalizaci mládeže, jaká opatření činí tak aby monitorovali pohyb potenciálních džihadistů a jejich případné eh, zatčení, pokud se dopustili nějakých eh, trestných činů. Protože pokud je to opravdu číslo 500, tak vzhledem k tomu, kolik Albánie má obyvatel, 2 miliony, tak je to opravdu relativně vysoký podíl. Děkuji vám. A nyní pan kolega Kušuk, dvě a půl minuty. Děkuji vám, kolegové. Blahopřeji panu Fleckensteinovi zpravodaji za úsilí, které mm, vyvinul při této vyrovnané zprávě Albány. Musíme jasně mm, uznat roli Albánie pro národní stability. Je to jediná země západního Balkánu, která je plnohodnotným členem NATO má stabilně konstruktivní vztahy se svými sousedy. Z hlediska zahraniční politiky je třeba říct, že je plně souladu se společnou bezpečnostně branou politikou. Albánie se přidala také k evropským sankcím vůči Rusku v loni. V domácí politice došlo k určitému pokroku v Albánii Eh, při nastavování politických kritérií pro evropskou integraci. Mělo by se zajistit eh, implementace výsledků politické debaty v parlamentu. Co se týče hospodářských kritérií, zde došlo k určitému pokroku v oblasti fungující tržní eh, ekonomiky, ale měla by ještě urychlit svoje reformy, aby čelili tlakům na společném trhu. Vzhledem ke eh, krizi, který Albány činí a ně, eh, čelí a několika pozitivním krokům vlády, eh, zde došlo také pokroku v oblasti soudnictví, Benátské komisy a soudním systému. Země ukázala politickou vůli bojovat proti korupci, to byl hlavní problém pro státnost. Řeší e, právní rámec a přesto korupce je velmi rozšířená v mnoha oblastech, včetně soudního systému a v moci výkonné a to je velký problém. Jak jakožto stínový zpravodaj ALDE chci také upozornit na otázky eh, principu genderové rovnosti, a posílit kompetentní instituce v oblasti ochrany dětí a boje proti dětské práci. Také je třeba zavést opatření zajištění politických, sociálních a hospodářských práv pro všechny etnické komunity a minority a podporovat sociální integraci Romů a jiných zranitelných skupin. Děkuji vám. Děkuji, nyní pan Repetidios na dvě minuty. Na Epping. Děkuji, já jsem slyšel, že zpravodaj vyslovil chválu albánské vládě za dobré sousedské vztahy. Upozorňuji na dva případy, které to zrovna nepotvrzují. V Albánii jsou politické skupiny, které stále ještě poukazují na, nebo věří na vytvoření velké, takzvané velké Albánie. Jsou činné v internetu, jsou dobře organizované, mají své vlastní vlajky a mapu velké Albánie. A konalo se v eh, fotbalové eh, utkání mezi Srbskem a Albánií a byli tam také přítomní. To vláda toleruje. Mají teritoriální požadavky vůči Řecku, Firomu a jiným zemím. Eh, příznivci Velké Albánie by například chtěli získat severní část Řecka. Albánská vláda potlačuje také práva ženské menšiny, například v regionu Chimara. Tam jsou problémy i s vlastnictvím půdy, eh, těch, kteří pocházejí z Řecka. A když se zhroutil starý systém, kde tady vlastnictví půdy řeckých občanů jim bylo, eh, tak půda jim byla eh, vzata, vyvlastněna a e, převedena na Albánce. Možná to jsou důležité informace. Děkuji, pan Preda, dvě minuty. Děkuji a blahopřeji panu zpravodaji za vynikající návrh. Stanovisko se věnuje významnému pokroku, který Albánie dosáhla během posledních 12 měsíců a také se věnuje tomu, do jaké míry politické zainteresované subjekty tyto reformy uplatňují. Zmíním dva aspekty. Boj proti korupci k ním patří. Ehm, a zcela jistě ehm, nás eh, čeká ještě dlouhá cesta, nebo kolegy čeká dlouhá cesta a z hlediska tisku eh, citlivá situace, v níž se někteří albánští novináři nacházejí, eh, volá skutečně po tom, že musíme prokázat svoji podporu, když jde o jejich nezávislost. Jako další země regionu vidíme, že mm, tisk se dostává do spáru politiky. A nakonec chci Eh, ocenit rozumné rozhodnutí, které eh, ukázali albanští politikové v prosinci eh, a kolegové to vědí, kteří o tom diskutovali na konci roku. Děkuji, pan Fajan, dva minuty. Pan Fajan, děkuji vám, pane předsedo. Já se chci připojit ke kolegům, kteří blahopřejí panu zpravodaji k odvedené práci a také chci eh, poblopřát panu Kukanovi. Eh, oceňujeme jeho kroky z loňského prosince, kdy se zval politické aktéry do parlamentu a eh, to si myslím, že bylo velice důležité, zvláště svědomím toho, že absence politického dialogu je v Albánii zásadní problém. A chci ještě, jakožto přítelkyně Albánie, chci také ocenit zásadní pokrok, kterého Albánie za poslední měsíce dosáhla. A myslím si, že v letošním roce vidíme takové okénko příležitosti posunout zemi ku předu a zcela upřímně si přeji, že vyjednávání o přistoupení budou moci začít co nejdříve. V každém případě Tady byla zmíněna řada aspektů, mohu také eh, podpořit eh, význam reformy veřejné zprávy eh, justice a dalších institucí. Byl tady zmíněn ombudsman například. Myslím si, že je důležitá instituce i ombudsmana stejně jako úloha občanské společnosti, nevládní organizace by se měly zapojit Eh, do užší spolupráce při přípravě nových právních předpisů. Také chci zmínit, co zmínili kolegové, radikalizace. Eh, to je téma, eh, na které musíme poukazovat, zvyšovat povědomí o něm a nejenom třeba proti němu bojovat, ale především o něm informovat. Pokud je o postavení menšin, to jsme zmiňovali a chci zdůraznit, že větší význam je potřeba přikládat ke zlepšení zlepšení situace ve vztahu k menšinám, zvláště v kontextu eh, abychom neohrozili bezvízový režim pro občany eh, Albánie. Víme, že se setkáváme s skutečně šokujícími počty eh, žadatelů o azyl, nepodložených žadatelů o azyl, kteří přicházejí do Evropy. Pan Donbasky, dvě minuty. Vážení kolegové, já bych rád na tomto místě se připojil k těm, kteří blahopřejí panu zpravodaji. A e, Albánci skutečně udělali velký kus cesty, ušli jako předu směrem k Evropské unii. Musíme si e, uvědomit, že obecná politická situace je taková, jaká je, ale že Albánci mají našlapnuto evropskou cestou a zároveň některé body zprávy, některé aspekty, eh, například eh, vztah k návratu některých bojovníků, kde se bere klade důraz na ochranu práv menšin. Například to bych zdůraznil, ale k tomu předložím eh, odpovídající pozměňovací návrhy. Děkuji vám za pozornost, děkuji vám mnohokrát a nyní za komisi. Pan Simon Ordiu. Prosím dvě minuty. Če. Děkuji vám. Na úvod za komisi chci poděkovat Děkuji panu Škonštajnovi za velmi vyvážený návrh usnesení a na tomto místě také za komisi chci poděkovat Eh, ta vděčnost již byla vyjádřena eh, ze strany pana Kukana a pana zpravodaje eh, za tato průřezová úsilí, která umožnila dohodu, která ukončila bojkot loni v prosinci. A musím říci, že hladké zavádění této dohody do praxe je zásadní podmínkou, aby byly udrženy reformy na cestě k EU v Albánii a důležité je, aby abychom tyto eh, reformy nějak odlišili od běžné, eh, mnohdy drsné denodenní politiky. Chci ještě zdůraznit, že jak vládnoucí strana, tak opozice mají sdílenou odpovědnost vůči albánským občanům, aby pokračovali v konstruktivním dialogu v parlamentu. A není kandidátský status. Je zřejmé, že integrace Albanie do EU by byla eh, nastoupena tím, že Albanie získala loni v červenci eh, kandidát, status kandidátské země, ale současně eh, nemůžeme usnout na vavřínech. Velmi vítám skutečnost, že v textu je zmíněno, že kandidátské země se toto musí vnímat jako podnět k intenzifikaci reform v Albánii a především řešit klíčové priority, reforma státní zprávy, právní stát, základní práva. To jsou ty hlavní oblasti. A tady si myslím, že usnesení je nastaveno naprosto správně, nalézá tu správnou cestu, zdůrazňuje potřebu komplexní a zase reformy justice a vytvoření eh, skutečně dobré pověsti země v boji s organizovaným zločinem. Já, já si myslím, že to je právě cesta, jak také eh, propagovat úspěchy Albánie v očích našich občanů. Ehm, já věřím, že se reformy budou dále zdárně rozvíjet a bude se o tom diskutovat jak ve skupině na vysoké úrovni, tak v rámci hlavních priorit. Poslední zasedání pracovní skupiny proběhlo 5.2. a tam se nám podařilo ehm, jasně určit kroky, které by měly být přijaty. Na úplný závěr bych ještě zmínil jednu konkrétní záležitost, kterou zmínil pan Tenok. A to, Eh, propojení se společnou bezpečnostní a zahraniční politikou EU. Ehm, nevím, nakolik znáte čísla z loňského roku 2014. Albánii se podařilo sjednotit 100, na úroveň 100% právě pozici v oblasti společné bezpečnostně zahraniční politiky, což je skutečně důkaz o tom, jak se daří zemi přibližovat směrem k EU přes ty obtíže, které má například ve vztazích s Ruskem. A za nás bych ještě zdůraznil, že pozitivní zapojení Albánie do regionální spolupráce si také zaslouží chválu, kterou usnesení správně eh, zmiňuje. Doufejme, že tento dobře nastavený proces bude úspěšně pokračovat. Děkujeme. Paní pan Fleckenstein, já se dovolím jenom velmi stručně. Za prvé eh, reaguji na slova pana Stanoka. Možná bychom se měli podívat ještě na problém eh, zahraničních bojovníků specificky ale na druhou stranu vím, že i ve Washingtonu, eh, na jejich ministerstvu vnitra, eh, jsou lidé fascinováni tím, jak silná je albánská vláda v boji proti terorismu. A dále pan Preda ještě zmínil problematiku médií. Nejde jenom o svobodu sdělovacích prostředků, ale svobodu novinářů. A to je tematika, na kterou bychom se také měli zaměřit. A za třetí, koexistence, soužití, spolužití, eh, společenství různého vyznání, náboženský společenství, to je něco, na co může být Albánie skutečně hrdá. Měla by tento model exportovat co nejvíce do dalších zemí, protože skutečně v tomto smyslu je to dobrým příkladem a také dobrým příkladem pro politickou eh, třídu. Eh, a dále větší Albánie Alba eh, nesehrává úlohu v politice, ve společnosti. A právě proto si myslím, že by tato záležitost také v mé zprávě figurovat neměla. Děkuji. Děkuji a nyní oznamuje, že termín pro předložení eh, pozměňovacích návrhů je 3. března 18 hodin. Děkuji vám a nyní se dostáváme k další zprávě. Zpráva o pokroku Bosny a Hercegoviny a nyní bych požádal pana předu, aby si vzal slovo. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Eh, pro pana Fleckensteina i pro mě je eh, toto první přednes eh, zprávy o Bosně a Hercegovině. A tak nejprve na úvod zmíním, jak tuto zprávu prezentovala Evropská komise 8. října loňského roku ještě za komisaře Fileho kde eh, zmiňovala eh, pokrok právě Bosny a Hercegoviny ve srovnání předchozího roku, kde bylo takzvaná No Progress Report zpráva o žádném pokroku. Tedy eh, zároveň ale nebudu poch, zacházet tak daleko, ale bohužel musím konstatovat, že situace Bosny a Hercegoviny je možná z nejobtížnějších těch zemí, které se připravují na rozšíření. A rozhodně mi není líto, že jsem si zvolil takto složité téma, ale chci zmínit několik témat, které nám ilustrují, eh, proč ta situace je obtížná a to se také objevuje v návrhu usnesení. Ale samozřejmě ten limit, eh, který stanovíme pro eh, tento Eh, text z hlediska překladu, eh, že by měla být úvodní ustanovení. Ne všechno se mi podařilo do toho vklínit hned, proto se to bude řešit formou pozměňovacích návrhů obecně. Pokud absentuje politická vůle, to zaznamenáváme politickou a hospodářskou stagnaci Bosny a Hercegoviny. Proces přidružení eh, je paralizován absencí spolupráce a také etnocentrickými postoji. Jak víme, architektura těchto zemí je velmi komplikovaná a neefektivní a kapacita politických představitelů vést reformy byla výrazně zpomalena a výrazně zpomalila pokrok Bosny Hercegoviny. Korupce je stále rozšířená, státní práva je velmi fragmentovaná a e, to, že existuje několik soudních systémů, představuje téměř neřešitelný problém mechanismu spolupráce s občanskou, společi, společ, s občanskou společností. Je tedy spolupráce velmi slabá. Media jsou polarizována a myslím si, že právě toto možná potěší naše přátelé z Chorvatska, kteří tady už ani nejsou, ale musím vás o tom informovat. Také eh, dostatečná rovnoprávnost není zajištěna všem občanům a k tomu se ještě vrátím. 50 příjmů Bosny Hercegoviny se vydává na zachování administrativy na různých úrovních a to je enormní nákladnost. Eh, ta také na posledním místě v Evropě, také dole na žebříčku hodnocení podnikatelských příležitostí a podobně. Měli bychom si také uvědomit, že k hlavním zdrojům problému patří vnímání korupce. Eh, eh, Bosna Hercegovina má také nejvyšší nezaměstnanost mladý 59%. Ehm, a eh, to, to je tedy 59% opravdu pro loňský letošní rok. A dále víme takže logicky s tím souvisely také manifestace z roku 2014. V říjnu proběhly volby a ty proběhly regulárně, což je dobrá zpráva. A i samotný volební proces ukázal, že e, bylo možné definovat kandidáty, nesmíme zapomínat, e, že tyto volby sice proběhly regulérně, ale čtyři měsíce po volbách se měla formovat nová vláda. To, ta by měla být jmenována 11. března, to je datum, které bylo oznámeno dnes dopoledne. Pro ty optimisty tedy to bude 11. třetí, tedy šest měsíců potřebují pro ustavení vlády po volbách, což je poměrně dlouho, hodně dlouho, extrémně dlouho. A musíme zmínit, že na základě toho bude nutné konstituovat všechny instituce co nejdříve, aby se mohly ujmout své práce co vnímám jako prioritu pro Bosnu a Hercegovinu, eh, aby pokročila ve směru k přidružení, tedy eh, mechanismus koordinace, tak aby proces přidružení eh, nebyl zablokován. Zároveň někteří hovoří o dopadech pro přidělování evropských fondů. Nové, nově jmenovaná státní zpráva by se měla také zaměřovat na boj proti korupci. Ehm, a to zdůrazňuji a tady, to tady také zaznělo všech, všem kladu otázku, co dělat v jednotlivých politických stranách v boji proti korupci, jak by to instituce měly řešit. A já, když jsem tu otázku položil, tak jsem od kolegů mnoho odpovědí nedostal konkrétní, když jsem tedy eh, tuto otázku položil. Eh, dále nezávislost justice, eh, rozdrobenost ve zprávě svoboda sdělovacích prostředků musí být zajištěna a to jasným způsobem. Ale už budu končit. A opatření, kde předpokládáme dopady za rok 2014, představují klíčové aspekty reformy. A samozřejmě 52 to je něco, má tyto postoje, které nám dělají starosti, ale na závěr bych zmínil, že nový přístup eh, Evropské unie vůči Bosně a Hercegovině. Já jsem byl v kontaktu s vysokou představitelkou paní eh, Mogherini a také jsem děkoval za jejich angažovanost, protože si myslím, že je zásadní, aby Bosna a Hercegovina zůstala jednou z našich priorit a také je důležité, aby vzniklo písemné prohlášení a vysoká představitelka sama hovořila, že právě toto představuje historický krok. Já sám zůstávám tedy optimistou a to je vše. Děkuji. Ano, jak se říká, slibovat je šlechetné, dodržovat sliby je buržoázní. Dávám slovo stínovým zpravodajům a požádám opět o stručnost, maximálně dvě a půl minuty pro stínové zpravodaje a další kolegové, kteří budou hovořit dále, budou mít jen dvě minuty. To je maximum, které vám můžu dát ve vší velkorysosti. Mr. Khan, you have the floor for Thank you, uh, two minutes and a half. I would like to congratulate Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl kolegovi poděkovat za zprávu, která se zaměřuje na všechny důležité témata soudnictví, boj proti korupci, pluralita médií, potřeba socioekonomických reform a nediskriminační systém vzdělávání. A řeší to také občanská společnost. V Bosně a Hercegovině dospěla k tomu, že nedošlo žádnému pokroku a zaustava země za svými sousedy ztrátil se čas etnickým myšlením a e, zvyšuje se nespokojenost e, chudých bosňáků. A také se tam odhrály velké povodně. Evropská cesta tedy znamená novou naděje a společný závazek je pozitivní vývoj a je to cesta pro stabilizační e, asociační dohodu, aby stoupala splatnost, eh, vyjednávání a monitoring kapitol by znamenal nejlepší eh, možnosti pro rozvíjení potřebných eh, reform. Řešení ekonomických problémů občanů je jedna z nejvýznamnějších priorit. Hospodářská priorita je možná jenom tehdy, když bude založena na demokratické společnosti, demokratickém státu. Je třeba, aby paralelně probíhaly politické deformy demokratizace, propagace rovnosti eh, mužů a žen a diskriminace marginalizovaných eh, skupin. Je třeba podniknout další kroky, tak a byl systém mý pro všechny. Socioekonomické reformy nesmí ohrozit eh, práva odborového charakteru, to musí zůstat zachováno. Je zde určitě tlak na změny, který přichází ze všech stran, nejenom z EU, ale co je důležité také od občanů samotných. Transparentnost procesu plánování a realizace reform je nezbytná a občanská společnost by do reformního procesu měla být zapojena. Media, občanská společnost a soudní systém by zde měly zajistit náležitý podklad. Boj proti korupci je absolutní priorita. Týká se i školství a zdravotnictví a má dopad na nejzranitelnější osoby. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. Pan Panok na dvě a půl minuty. Pan Čambarský, dobře. Tak, dva a půl minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, blahopřeji vám k této zprávě. Je to zpráva možná nejobtížnější eh, ve světle toho, že situace v Bosně Hercegovině se velice těžko analyzuje. Hovořili jsme také o Albánii, ukázali jsme dobré příklady, ale nyní se připojuji eh, k těm, kteří jsou znepokojeni eh, z hlediska boje proti korupci a eh, justiční systém prostě nefunguje. Musíme si uvědomit, že je nutné harmonizovat čtyři soudní systémy. Státní zpráva správně nefunguje, je velmi rozdrobená, fragmentovaná, politizovaná a správně, jak jsem již uvedl, nefunguje a také máme velký problém s uprchlíky e, přímo uvnitř dané země. E, je to problém e, organizovaného zločinu. Je tam více než 300 mužahedinů kde se setkáváme s, s těmi, kteří prosazují islámský stát a není to jediná země, kde najdeme na Balkáně muslimskou populaci a e, abychom se vyhnuli hrozbám, musíme si dávat velký pozor na náboženskou radikalizaci. Samozřejmě existuje problém svobody médií a sdělovací prostředky nemohou v těchto podmínkách normálně fungovat. A také vnímáme určité etnické rozdělení uvnitř země a e, to se ukázalo také během manifestací loni, ale ty měly spíše sociální e, charakter. Také jsou problémy ve vnější politice, konkrétně v zahraniční politice vůči Rusku a e, naše skupina konzervativců a reformistů vám předloží také v tomto smyslu pozměňovací návrhy. Děkuji vám. Radoš. Děkuji vám, pan Radoš, za půl minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení kolegové, vy jste zmínili celou řadu témat a problémů, s nimiž se obyvatele Bosny a Hercegoviny potýkají. Já bych z nich podtrhl hlavně dva. A to je nedůvěra mezi etnickými skupinami a dále velice nízká vracení se uprchlíků takže nejenom et, legalizace etnických čistek 90. let, ale tím způsobem ještě pokračují. A hlavní negativum je nedostatek vnitřních sil. Já nespochybňuji nějakým způsobem objektivitu pana Predy, ale prosím podívejte se na e, rozhodnutí Evropské rady, která se usnesla eh, v prosinci se blíže zaměřit na Bosnu a Hercegovinu. Já zvláště zvítám odstavec 4 této zprávy, kde se hovoří o potřebě vytvořit koordinační mechanismus. Jsem skutečně přesvědčen o tom, že to, co zpráva říká o této věci, je zásadní, protože bez takovéhoto mechanismu by přístup Bosny a Hercegoviny byl zablokován, protože by zde byly nefunkční státní orgány v Bosně a Hercegovině. Takže je to opravdu zásadní, aby takovýto koordinační mechanismus byl nastolen a změny v Bosně a Hercegovině můžou přijít buď ze zdola, což je vždy nebezpečné, anebo ze zhora. Což znamená, že Evropský parlament a ostatní evropské instituce musí být zapojeny a musí zde aktivně vystupovat. Hlavní úkol kterého je třeba dosáhnout, je změna jejich ústavy, respektive struktury země. Bez toho bude velice komplikované dosáhnout jakýkoliv významný změn politické situace země. Změny ústavy by měly jít směrem k většímu posílení státních orgánů, protože jinak budeme mít vlastně dva státy v jednom. A takto by se zlepšilo fungování státu. Zatím tento stát nefungoval příliš dobře, ale mohl by fungovat lépe, dojde-li k těmto pozitivním změnám. Potřebujeme také mechanismy, které by chránily práva etnických menšin. To jsou tedy ta hlavní směry ústavních změn, protože jinak se politická situace v Bosně nezmění. Děkuji, pan Gozo. Dvě a půl minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat za odvedenou práci. Je to návrh usnesení, o kterém mohu říci, že nás vybízí k diskusi o mm, politické diskuse o Bosně a Hercegovině. Tato diskuse se nevede v tom usnesení, to je přechodná pozice, nezávisle tedy na tom, co se děje v Bosně. My vlastně podporujeme nějaké stanovisko, které nemá co dočinění s realitou. A já jsem chtěl poukázat na to, to, co se říká vždycky o elitě, protože to je takové jako koloniální postoj. To je usnesení, eh, kde teda Evropský parlament to schválí, hovoří o občanské společnosti, že se učiní nějaká opatření a já se ptám, pokud elita Evropská unie nebo jejich států eh, na to nepřistoupí, tak proč by to měli dělat obyvatelé Bosny. Toto usnesení mm, má za základ eh, kontrolu parlamentu. Tady se hovoří o nefunkčních strukturách, eh, o organizovaném zločinu, o korupci, etnických čistkách ale to bylo podpořeno evropskými elitami a je to ke škodě Bosny. Od eh, roku 2014 tady slýcháme, že lidé už toho mají dost, tak to je na těch pamfletech a transparentech, na kterých, eh, s kterými jdou do ulice. Oni eh, mají už dost prostě těch mafí, které jsou podporovány z Bruselu a z Washingtonu. v Sarajevu, Dusle, v ostatních městech. Myslíte si, že tam bosňané hovořili o Evropské unii, o přístupové dohodě nebo o stabilizační dohodě? Jde prostě o rovnost, o demokracii, to oni požadují a to by chtěli získat proto, aby mohli vybudovat novou společnost. Vážení kolegové, demokracie dospěla už i do bosenských elit a Evropská unie to nechce vzít na vědomí, že to je část problému a nemůže to být také ani část řešení. Jsou prostě pro sektářství a hovoří o sektářství, etnických Českách, ale jenom bosňané mohou rozhodnout o své budoucnosti. Pan Solte ještě dvě minuty. Do, no, najprv by se svědožili. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám za slovo. Dovolte mi nejprve poděkovat panu Predovi, panu zpravodaji za skvěle odvedenou práci. Zpráva je skvělá, jasně strukturovaná, zřejitelná a odráží situaci v Bosně. I když je to velmi citlivá situace, a domnívám se, že je třeba zprávu aktualizovat podle toho, jak se bude situace vyvíjet. Rád bych řekl, že souhlasím s tím, co říkali předřečníci v souvislosti s korupcí, právním státem i organizovanou trestnou činností. Ano. Vlastně je těžké implementovat tyto principy, včetně právního státu a Neměli bychom očekávat nějaké zázraky v brzké době, ale mohlo by dojít významnému kroku ku předu, pokud by se ukázalo, že Bosna je opravdu aktér, který je schopen pokročit ku předu i v hospodářské oblasti a proto se domnívám, že Evropská komise a Evropský parlament zde <coughs> mají hrát náležitou roli. Proto je důležité potrhnout, že tato dohoda o preferencích je nesmírně důležitá, zatím ji nechtějí podepsat a dostávají se kvůli tomu pod tlak. V této souvislosti musíme najít nějaký kompromis, tak aby to nevedlo k dalšímu oslabování hospodářství, protože to by mohlo vlastně vrátit se mi ještě více zpět. Hospodářský aspekt země, to je to, co umožní Bosně, aby se stala zemí, kde bude také fungující právní stát a kde občané budou věřit politikům a věřit ve svou zemi. A jsem znepokojen eh, statusem menšin a komunity LGBTI. Eh, také důvody k jsou v souvislosti se svobodou médií, některé zákony omezují. A také co se týče svobody komunikovat sociálními médii. A naším úkolem je, myslím, najít pro Bosnu cestu hlavně ekonomického úspěchu. Děkuji. Děkuji vám. A nyní další řečníci na seznamu, každý dvě minuty. A slovo má paní Petýr. Na dvě minuty. Děkuji a vítám usnesení o Bosně a Hercegovině. A ta část, která se týká euroatlantické integrace, je podle mého názoru nesmírně důležitá pro Bosnu a Hercegovinu, protože to opravdu bude znamenat změnu, pozitivní změnu státní struktury a institucí. Silně podporuji evropskou cestu Bosny a Hercegoviny. Aby k tomu došlo, tak e, Bosen, všichni bosenští obyvatelé musí si být rovně a to by mělo usnesení reflektovat. Pro lid Bosny a Hercegoviny je nesmírně důležité, aby měli fungující stát, ve kterým se všichni dočkají rovného zacházení a budou respektována práva všech. Dnes tomu tak ještě není. Pro něk- některé je stát matkou, pro některé je Bosna a Hercegovina macechou. A proto Žádám také plné zastoupení chorvatských občanů, uznání jejich práv eh, v entitě Republiky Srbské, ale i v některých částech federace. Všichni mají práva na důstojný život. 95% chorvatských obyvatel bylo vyloučeno z určitých oblastí a nemohli se vrátit zpět. A nedostalo se jim potřebné hospodářské nebo finanční potřeby a některé autochtonní chorvatské komunity již nežijí ve svých původních oblastech a tím jejich kultura a e, náboženský život byly zničeny. Je to vlastně podobné jako situace Sýrie v Iráku. Další důležité téma je ochrana životního prostředí. Dochází k porušování některých umlov, eh, například eh, znečištění příhraniční oblasti mezi Bosnou a Chorvatskem v souvislosti s refinérií a tím vlastně upíráno Chorvatům právo na čistý vzduch a zdraví. Také několik mezinárodních domov, dohod eh, týkající se eh, biodiverzity řeky Nertva nejsou dodržovány. Děkuji. Děkuji eh, panu zpravodaji za usnesení, ale také to, jakým to je diskuse vedena. Včera byl přijat dokument Bosně a Hercegovině, to je dobrá zpráva, ale už výsledky loňských voleb vlastně měly umožnit to mít náležitý politický řád. Objevila se řada iniciativ, jak ukončit stagnaci v Bosně a Hercegovině. Panuje zde entuziasmus v různých institucích Evropské unie, ale stejný entuziasmus musí projevit také instituce Bosné a Hercegoviny. Zvažuje se přistoupení Bosny, ale muslimské instituce musí pracovat na tom, aby byly na evropské cestě a toho, jsou, toho lze dosáhnout jenom, když bude panovat v zemi konsenzus. Nelze ho vynutit, nelze ho vnucovat v této zemi. Zpráva o loňském roce byla katalogem selhání a co je dobré, letos je situace jiná. Vítám seznám potřebných reform, tak jako jsou sociálně ekonomická témata, posílení právního státu, boj proti korupci na vysoké úrovni, významné zapojení občanské společnosti, e, zaměstnanost mládeže a také zrušení zastaralého ústavního rámce. Toto vše je podle mého názoru nesmírně důležité. Rovněž důležité je ale také zvážit koordinaci úsilí různých evropských institucí, když jednají s Bosnou a Hercegovinou eh, jako prioritou naší společné zahraniční politiky. Bosna trpí hospodářskou krizi, která jde ruku v ruce s velice bizarním politickým řešením, které bylo nalezeno před 20 lety, ale znamenalo to nastolení nespravedlnosti v zemi. Děkuji vám. Já pan Kukan. Já chci říct, pane Pašku, že jste opravdu štědrý předseda. Za což vám děkuji. Děkuji také zpravodaji za jeho první zprávu o Bosně a Hercegovině a doufám, že tato složitá země bude znamenat i v budoucnu pozitivní výzvy. Faktem je, že Bosna a Hercegovina nepokročila příliš za posledních pět let. Já to se snažím formulovat diplomaticky. V říjnu 2014 se odehrály volby a to nás vede k tomu být trochu více optimističtí. Zdá se, že se věci posouvají ku předu. Bosna a Hercegovina je významným evropským tématem se svým novým přístupem. A to se ukázalo například tím, že vysoká představitelka Morgerini navštívila včera po druhé tuto zemi a předtím e, tam byl též pan komisař Hahn. Je dobré, že vznikla řada orgánů a nyní je vhodný moment pro to, aby političtí vůdci obnovili společenskou smlouvu se svými občany. Je třeba najít komplexní řešení a také přístup eh, šitý na míru k řešení socioekonomických problémů. Socioekonomické problémy jsou v čele našeho nového přístupu. Doufáme, že eh, také dohoda o SA, eh, SAA bude brzy implementována. obecně chci říci, že musíme usilovat o to, aby Evropská unie byla v Bosně a Hercegovině přítomna pozitivním způsobem. A za nás čeká mnoho práce, ale e, zdá se, že zde vzniká nová dobrá situace. Závěr bych chtěl vidět inkluzivní sociohospodářsky rozvinutou Bosnu, protože občané už na to čekali příliš dlouho. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, paní Vajon, na dvě minuty. Děkuji, chci poblahopřát. Zazněla tedy eh, řada eh, připomínek i kritiky a vnímám také velice pozitivně eh, snahu kolegů pomoci Bosně a Hercegoviny. Já však vnímám tu zemi poměrně pozitivně i po té velké frustraci a nedostatku pokroku, nedostatku důvěryhodnosti. Eh, v Bosně Hercegovině to, co se stalo, vnímám jako historickou příležitost a právě proto si myslím, že toto je zásadní, zvláště pro občany země. A skutečně odhodlanost podniknout nezbytné reformy právě v rámci asociačního procesu. Myslím si, že političtí představitelé země převezmou odpovědnost Eh, do svých rukou a přijmout konkrétní kroky. Nepřejeme si samozřejmě politické přehmaty z minulosti. Samozřejmě cesta to nebude snadná, eh, cesta směrem k Evropské unii, eh, lemovaná potřebu implementovat reformy, ale Bosna Hercegovina může a musí v této cestě pokračovat a budeme se snažit pomáhat. Děkuji, pan Preda. Závěr. Velice stručně <laughs> ačkoliv eh, nezdílím stoprocentně optimismus kolegyně Fajon, myslím si, že existují příležitosti, ale samozřejmě příležitosti se nemusí nutně eh, zdařit využít. Ale eh, vnímám určitou rychlost v procesu politických reform v Bosně, jako pozitivně. A rád bych ještě řekl i nes, zmínil nesouhlas s některými aspekty, jak zmínil kolega tady, k takzvané místní mafii, cituji, Eh, podporované Washingtonem a Bruselem, jak jsme to tady slyšeli, říkám váženým kolegům, že ten Brusel, to jsme také my, to jste vy, eh, my jsme tady také v Bruselu a vy vlastně argumentujete takto eh, proti těmto mafiozním kruhům. A zároveň sdílím pohled pana Solteše, který říkal, že nelze dělat zázraky. Samozřejmě, Věřím, e, a to, co očekáváme od Bosny, jsou určitá úsilí, která vyvine, vyvinou a e, zdá se, že možná Bosna sama očekává určité zázraky. Já si myslím, že je potřeba ale dát se do práce, e, protože už potřebovali šest měsíců na to, aby vyjednávali, aby vůbec eh, jenom pouze dva týdny za to, že eh, se shodnou na tom závazku písemně a my potřebujeme v 21. století nejsme ve století 18. a musíme podle toho jednat s určitou rychlostí. A na závěr zmíním odkazem na slovo pana Radoše, paní Petr, pana Pikuly, kteří říkali, že eh, ta ústavní změna mm, je spíše lemovaná ta je potřebná, ačkoliv, eh, ale přijde později, teď se projevují eh, podrobnější, drobnější změny a já zjišťuji, že v současné době vůbec není na stole ústavní změna. Tím ale nevylučuji, že političtí aktéři pozdě, a to včetně některých třeba členských států, které se do toho mohou zapojit, není to poprvé, eh, co by vůbec mohli eh, pomýšlet na takovou možnost tím, že by chtěli znova tou ústavní změnou zablokovat proces reform. To se nedá úplně vyloučit. A ale uvědomme si, dnes není na stole, není vhodný čas na diskusi o těchto ústavních reformách a v logice toho, co řekl pan Kukan, může se spíše diskutovat o obnovení sociálního kontraktu. Abychom opět uh, hovořili v těch termínech, kdy v podstatě uh, by eh, hledali nové formy, které by odpovídaly nových požadavkům, ale eh, v tomto smyslu úprava není prioritou. Já si myslím, že pro konkrétní reformy, eh, které jsou v zájmu do blaha občanů, eh, se postupovat dá a tady eh, reaguji na slova pana Kuka na společenské smlouvě. A já samozřejmě se velice těším a s velkým zájmem sleduji, jaké přijdou pozměňovací návrhy. Děkuji vám. Ještě než uzavřeme toto téma, pan Simon z Evropské komise chce hovořit. Um, but just a couple of it, very It's not automatic. We should be informed, you know. So. Just a couple of. Um... Ano, no, dovolte mi jenom několik stručných poznámek, pane předsedo, já vám velice děkuji. Tak jako u minulé zprávy, blahopřeji panu Pradovi, zpravodaji, k vytvoření práci, eh, zprávy. Rád bych využil jenom příležitosti, abych vám poskytl aktuální informace v souvislosti s včerejšími události, jaké budou další kroky v souvislosti s Bosnou. To je asi důležité. Včera parlament Bosny a Hercegoviny eh, podpořil ten závazek, který znamená odblokování cesty do Evropy a občané Bosny nyní asi leží, že budou nastoleny náležité reformy a dosáhnou svých cílů v souvislosti s přistoupením a možná budeme příští rok diskutovat o zprávě o pokroku, kde skutečně ten nadpis nebude v nesouladu s obsahem a budeme hovořit o skutečně dosaženém pokroku. E, komise nadále je velmi odhodlána podporovat tu integrační cestu Bosny a Hercegoviny a to také řekla vysoká představitelka při návštěvě Bosny. A mohl by to být opravdu historický moment, protože v souvislosti se závěry rady z prosince 2014 se očekává, že dalším krokem bude, že Evropská rada rozhodne o tom, že by vstoupila v platnost dohoda o stabilizaci a přidružení mezi EU a Bosně. Bosnou. A to sedm let poté, co dohoda o stabilizaci a přidružení byla podepsána. A tím bychom měli určitý nástroj pro akceleraci eh, evropské cesty Bosny, ale i politický dialog, eh, formální eh, zasedání na ministerské úrovni, protože vznikla vlastně rada dohody o stabilizaci a přidružení. Musíme eh, nadále mít angažovaní Bosny a podporovat eh, nové bosenské síly, aby řešili eh, velké socioekonomické výzvy, které musí země čelit. Když se podíváte například na nezaměstnanost mládeže, to je obrovská výzva. A pan komisař Hán zde asi hodlá hlavně udělat to, že posílí také kooperaci s dalšími mezinárodními aktéry, zvláště mezinárodními finančními institucemi, aby se postaralo o to, že nyní můžeme využít té pozitivní evropské dynamiky, která by mohla nastat po včerejším úspěchu. Takže jsem chtěl učinit tuto poznámku, abychom o té relativně negativní zprávě o pokroku jsme byli v posledních týdnech svědky dosti pozitivního vývoje. Děkuji. Děkuji vám, rád bych vás informoval o tom, že pro pozměňovací návrhy máte lhůtu 5. března 2015 ve 12.00 v poledne. A poslední bod na našem programu je téma mimořádná obchodní opatření pro země územní či účastníci za procesu stabilizace a přidružení zavedenou EU a o pozastavení použitelnosti nařízení v souvislosti s Bosnou a Hercegovinou. Je to zpráva, kterou rovněž vypracoval pan Preda. Takže pan Preda opět má tímto slovo. Pane předsedo, chtěl bych ještě uh, ujistit kolegu, že poslední zmínka, která tady zazněla, je také už eh, ve právě zapracována. A nyní k této záležitosti máme legislativní návrh z června 2014 od Evropské komise. Je to poměrně jednoduché. Jde o modifikaci pravidel 12 15 z roku 2009, které se týkají Balkán, západního Balkánu, které se účastní eh, procesu stabilizace na základě tří zásad. Hm, jednak eh, rozšíření eh, obchodních preferencí pro podobu pěti let, tedy do roku 2020. Tento návrh byl přivítán velice pozitivně tím, že eh, jsou uzavírány bilaterální dohody a to by mělo podporovat eh, hospodářskou integraci do Unie a představuje to také důležitý prvek pro politickou stabilizaci a hospodářský pokrok. Ve vztahu k tomuto regionu, a to zdůrazňuji, eh, se také připravuje vstup vstup dané země do EU. Hmm, dále problematika doložky lidských práv, která umožní pozastavit platnost dohod v případě porušování základních práv, eh, zásad demokracie a právního státu. Dále pozastavení eh, preferenčního režimu eh, Bosně a Hercegoviny, pokud se ukáže, že nebude nalezena schoda s Unii v otázkách obchodu se takto jednal například o vstupu Chorvatska já musím říci, že tady toto se týká výrazně těchto kompetencí. Ehm, a eh, již delší dobu eh, jsme měli před sebou legislativní návrh Evropské komise o dohodě o stabilizaci regionu Kosovo ehm, a to je něco, co by se dostalo také eh, do systému s doložkou o lidských právech, eh, s tím, že pokud dojde k zásadnímu a systematickému porušování zásad lidských práv, eh, tak bude režim pozastaven. Země západního Balkánu jsou takto pozitivně motivovány k respektování lidských práv, základních práv a svobod a principů právního státu. A to v souladu s hlavními kritérii. Samozřejmě můžeme říci, že tyto státy více-méně dodržují práva eh, lidská práva, problematiku právního státu a podobně, ale důležité je, do jaké míry je toto přijatelné z hlediska porušování lidských práv. A z politických kritérií z Kodaně bychom řekli, že je důležité hodnotit kapacitu eh, respektování lidských práv jako nejdůležitější. Formulace, kterou navrhuji, je ta, kterou eh, používali také v podobném nástroji vůči Ukrajině, a nevím, proč by v legislativě k zemím západního Balkánu, tedy k zemím, které jsou nám velmi blízké, bychom neměli mít eh, doložku eh, o lidských právech, když máme takovou doložku i pro stát jako Pakistán. Proč by Pakistán měl mít takový režim a eh, nikoli v Ukrajina? To si kladu otázku vůbec o duchu celé této legislativy. Souhlasím s komisí v tom, že je potřeba mít jasnější formulace v doložce o lidských právech, a že by měla být navázána na režim obchodních preferencí. A pak samozřejmě by se třeba to mohlo ověřit terénu realizací nějaké studie. Ale ještě uzavřu obecnou připomínkou. Problematika pozastavení preferenčního režimu vůči Bosně. Tak jak už jsme slyšeli tady, eh, to je eh, perspektiva, která hrozí. A vím, že o této chvíli do konce roku bychom měli vidět také pozitivní vývoj eh, ve vztahu k Bosně. A co se týče úlohy Evropského parlamentu, já jsem se pokusil vaši pozornost přivést k tomu, aby hlavní kritéria byla respektována, tak aby rozhodnutí o pozastavení obchodního režimu, víme zpravodaj z výboru INTA, s námi už se spolupracuje, spolupracovali eh, a také eh, formou aktu v přenesené pravomoci v tomto tématu. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much. <clears throat> Now we have... Děkuji vám. Zpravodajem za SAD je pan Kán, ale také pan Betýny je tady. Takže pan Betýny, prosím, máte slovo. Pane předsedo, já bych chtěl nejdříve poděkovat za tuto možnost mm, účastnit se diskuse při vypracování toho stanoviska pana Predy. Já jsem svoji zprávu předložila také ve výboru. Je to zpráva který se e, týká návrhu komise o změně e, z roku 2009. Pan Preda už se o některých věcech e, zmiňoval jsou tu vyzvihnuty dva aspekty. První, obchodní opatření konkrétního charakteru. Já si myslím, že návrh komise o pozastavení a mluví se tady o prvnímu, první 2017, k tomuto datu, pokud nebude dosaženo dohody, a nebude dosaženo změny situace vůči Chorvatsku, já to považuji za rozumné takové pozastavení, ale samozřejmě bych si vřele přál, aby eh, nějaké jednoty dosaženo bylo, aby se pro Bosnu a Hercegovinu a její obchodní vztahy nic nezměnilo. Mimo případ že obchodní vztahy mezi Bosnou Hercegovinou a EU a právě a e, došlo ke změně tedy e, vztahů s Bosnou Hercegovinou a k Chorvatskem. Z politického hlediska si myslím, že tato diskuse o obchodních vztazích e, bychom měli spojit e, takovou politickou novinkou. Bosna Hercegovina i na iniciativu komise poprvé se přizpůsobila těm pravidlům pro eh, přistoupení a myslím, že to je první historický akt, že v parlamentu byl schválen dokument, který jde tímto směrem jsou akceptovány reformy, aby bylo dosaženo toho kýženého cíle, že budou akceptovány ty cíle a ty zásady a bude o tom eh, nějaký důkaz, který je nutný, to je taková nová záležitost. Naše metoda se také změnila. my jsme to vystavili jako takovou pyramidu. Nekali jsme na začátku hned ty nejtěžší úkoly, ale stavěli jsme za sebou jednotlivé kroky, jednotlivé kameny a včera byly potvrzeny tou politickou vůli, která byla vyjádřena. To je důležitá věc. Bosna a Hercegovina to sama nezvládne, potřebuje pomoc musí se dneska rozvíjet, musí umět vyřešit ty velké problémy, o kterých tady byla řeč. Ta pomoc nemůže přicházet jenom od nás, ale od nás musí také přijít. Máme tu mnoho různých front, Ukrajinu, Libii, mnoho směrů, kde tu naše roli musíme opět přehodnotit. Jsou to gigantické problémy k řešení. A tady na Balkáně tam si myslím, nepotřebujeme nové nějaké spory nebo provokan, eh, provokativní konflikty. Potřebujeme tady určitou vyváženost, určitá opatření v té obchodní oblasti, obsahová opatření. Bosna musí pochopit, že pravidla platí stejně pro všechny každém případě tady nesmí být nerovné zacházení. Musí se ubírat směrem důležitým pro nás. A z ankety vyplývá, že 80% bosňanů za těmito snahami stojí to, jak jsem říkal, nemyslím si, že by obyvatelé Bosny viděli v Evropanech nějaké byrokraty, kteří by je chtěli trápit, ale chápou, že Evropa si přeje udržitelnou trvalou jednotu. Děkuji. Nyní prosím pana Čambackého, aby si zaostala na dvě minuty. Vážení kolegové, já se pokusím využít čas, který mi byl vyčleněn jako spoluspravodaji, vysvětlím stanovisko naší skupiny. Ehm, a co se týče dohody o ehm, obchodním preferenčním režimu, zdůraznil bych, že Eh, výbor pro mezinárodní obchod ve velké většině členů eh, dávají přednost uplatňovat doložku lidských práv, tak jako komise, jako i tento výbor. Eh, a důležité je, aby Evropský parlament zdůraznil posílenou pravomoc, kompetenci pardon, v oblasti lidských práv v souvislosti s existující legislativou. Tolik, co jsem chtěl říct. Děkuji za pozornost. Děkuji, pan Radoš, prosím. Dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Vítám eh, rozšíření preferenční obchodní dohody se šesti zeměmi západního Balkánu. Je to velice důležité pro tyto země. Vlastně v souvislosti se stávající krizí a určitě to prospěje při jejich eh, přibližování se Evropské unii a prospěje to i jejich hospodářské stabilitě. Je mi líto, že Bosna a Hercegovina eh, se nenachází ve stejném režimu, že musí mít mezitímní dohodu ale ten nový přístup, který byl přijat Evropskou unii a ty pozitivní změny, o kterých jsme nyní slyšeli, eh, snad přispějí k tomu, aby se situace změnila. Tak, aby zde už nebylo přerušení obchodních eh, preferencí po 1. lednu 2016 a věříme, že Bosna bude schopná přijmout příslušná opatření a tím pádem i stabilizační a asociační dohodu. A tedy, že bude možné začít ji implementovat, já jsem pevně přesvědčen o tom, že to snad bude možné v průběhu tohoto roku, že to nastane. Dříve se řeklo, že to bude přerušeno v případě systematického nenaplňování demokratických principů. Země v daném regionu nyní se dostatečně rozvinuté na to, abychom to mohli formulovat tak, jak eh, tady pozitivně formulovali ten pozměňovací návrh. Že tady očekáváme, že budou respektovat veškeré nezbytné Eh, podmínky a netrestat je za to, že nebudou dodržovat. Děkuji. Děkuji komisi za návrh a panu Predovi za vypracování návrhy. SAD vítá rozšíření autonomních obchodních opatření pro země západního Balkánu, které se zapojí do stabilizačního procesu, procesu přidružení. Měli bychom to chápat v širším kontextu našich politik v souvislosti se západobalkánskými státy. Bohužel mikrofon vypadl. Takže tato opatření je třeba chápat v širším kontextu e, dalších politik týkajících se západobalkánských zemí. Naším e, cílem je, aby země byly plnoprávným členem EU a Evropská komise navrhuje doplnit vložku e, o lidských právech, což jsme dlouho žádali a vítáme to je třeba plnit kodenská kritéria pro vstup do Evropské unie, proto jde o to zajistit, aby v případě, že dojde k systematickému a závažnému porušování principů lidských práv, demokracie a právního státu, GSP plus eh, má ve svém znění základní pracovní práva a standardy, ale věřím, že eh, by se ta doložka měla vztahovat také na ekologické standardy, tedy podpora lidských práv, udržitelného rozvoje a pomoci zemím na jejich cestě eh, na vstupu do Evropské unie. Chorvatsko jako Eh, stát Evropské unie si nezaslouží diskriminaci. Nicméně EU má také závazky vůči Bosně a Hercegovině stabilitě a bezpečnosti. Proto navrhuje, aby kdyby došlo k nějakým nepředvídatelným závažným okolnostem, by ministři zahraničí EU byli schopni jednat rychle a náležitě a mohli toto eh, přerušení zrušit, aby zajistili bezpečnost v regionu. Ale jsem přesvědčen, že nové bosenské orgány eh, využijí toho nového evropského přístupu, jeho přijetí a vyřeší ty zatím nedořešené otázky. Děkuji. Děkuji vám a nyní pan Picula na dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Prosím preferenční režim je užitečný pro státy západního Balkánu a to je jasně eh, podpořeno všemi fakty, které najdeme ve zprávě. Se uvádí, že v roce 2013 právě Evropská unie byla hlavním obchodním partnerem vývoz představoval 72%, zhruba vstoupil na 82%, byl dovoz, to znamená v oběma směry ta obchodní výměna byla velmi čilá. E, právě tento režim umožňuje další cestu k hospodářské integraci do Evropské unie a také povede ke zlepšení politického klimatu a stabilitě celého regionu. Když hovoříme o Bosně a Hercegovině, tak e, skutečnost, že není schopná plně integrovat Eh, své obchodní praktiky eh, s, eh, vstupem v souvislosti s asociační a stabilizační dohodou ukazují, že celý systém preferencí má být zastaven, ale uvědomme si, že důsledky by představovaly 3 miliony euro. E, potenciální ztráta pro Bosnu Hercegovinu by ale byla spíše symbolická. Jde spíše o politický signál, který tímto vysíláme a zdůrazňujeme fakt, že Evropská unie respektuje práva a že pravidla, která jsou předem známa, je třeba dodržovat. Maďarsko a Slovinsko opustili CEFTu a Chorvatsko se e, ocitlo ve stejné situaci, v níž je dnes Bosna a Hercegovina. Stačila dvě kola vyjednávání e, a e, obchodní vztahy se znormalizovaly. Můžeme očekávat, že noví představitelé Bosny a Hercegoviny také ukáží tuto cestu a do, budou úspěšní. Děkuji za Evropskou komisi, Simon Nudy. Um, Děkuji. Na úvod bych rád zmínil dva důležité aspekty. Nežádáme Bosnu o nové obchodní ústupky nebo o další otvírání trhu. Cílem tohoto nařízení je zachovat obchodní vzorec výměny s Bosnou, který existoval dříve, než Chorvatsko vstoupilo do EU. A jediná cesta, jak to zrealizovat, je úprava eh, kvót bezcelní výměny na obou stranách. Pokud bychom tak neučinili, zhorší se obchodní podmínky a to je něco, co musí, čemu se musíme vyhnout. <laughs> A pan Pitula nám tady jasně ukázal, jaké očekávané důsledky by to přineslo proti současné situaci, eh, když zatím obchodní ústupky nebyly zachovány. Když hovořil o maximální odhadované ztrátě 3 milionů eur na straně eh, Bosny, to je číslo, které naprosto sdílíme, sdílíme to hodnocení a co je stejně důležité a musíme se tomu chvíli věnovat, je, jaký byl negativní dopad tím, eh, že od odmítla eh, se přizpůsobit chorvatským vývozcům. Chorvaští vývozci se nyní setkávají eh, se ztrátami zhruba 70 milionů ročně. A za Evropskou komisi mohu říci, že to vnímám eh, jako problém. Měli bychom ukázat solidaritu s chorvatskými vývozci a musíme ukázat, že Bosna, stejně jako další země západního Balkánu, se musí přizpůsobit. A chci zmínit pár slov, co se týče pozastavení režimu výhod. To není něco, co bychom si přáli. My nechceme eh, pozastavit autotomní obchodní opatření, eh, ale chceme zajistit, aby dobře osvědčená metodika, která se osvědčila za mnoho let, se mohla uplatnit i tady. A je to také jasný systém pro manévrování. Je to jasný signál pro BOS březnu, že budou moci upravit svoji, svoje ujednání a pokud tak neučiní, tak ten zvýhodněný režim prostě skončí. A myslím si, že to je něco, co jsme se snažili sdělit jinými způsoby a zatím se nám nepodařilo dosáhnout dohody. A ještě zmíním dva aspekty. Problematika lidských práv, doložka o lidských právech, to je naprosto standardní postup, kterou, který používají naši kolegové v DG Trade. Je to na jejich žádost, myslím, že eh, si to musí pan Preda projednat s kolegy ve výboru INTA, uvidí, jaký výsledek mu to přinese. A další věc, pokud mi dovolíte jednu připomínku k návrhu eh, zapojení zapojit do toho radu, do těchto vyjednávání. Za komisi celá upřímně mohu říci, že, si, že máme pochybnosti o tom, jakou přidanou hodnotu by to mělo. To pozastavení by mělo být totiž automatické, pokud Bosna nesplní v daném termínu do 31. prosince 2015 tyto požadavky. A současně by to mohlo také být takovým ujištěním pro ty, kteří předložili tento návrh, že staži, že ukončení toho pozastavení by opět by mělo nastat automaticky, jakmile Bosna požadavky splní. A kdybychom do toho zatahli radu pro zahraniční věci, by to celý proces ještě zpomalilo, protože to je něco, a navíc to je něco, co předkladatele tohoto návrhu si jistě nepřejí. Proto bych rád apeloval eh, na parlament, aby nepřijal zmíněný pozměňovací návrh, ale zcela jistě rád i v kuloárech tuto problematiku blíže osvětlím. Děkuji mnohokrát, pan Preda, na závěr. Já už nemám mnoho co dodat. Výborně. Mohu jenom poblahopřát kolegům, poděkovat jim za vyjádření eh, v diskusi a děkuji za ochotu ke kompromisu. Děkuji mnohokrát, říká předseda na závěr, tedy řeknu, že hlasovat se bude 9. března a s těmito slovy končím jednání s tříminutovým předstihem. Děkuji. Pejdo.